Good morning everybody. Good morning. Dobré ráno, milí kolegové a kolegy, kolegyně. Meldeš, oh, full house this morning. Of course, dnes tu máme eh, plno, samozřejmě, protože se chystá důležité hlasování. Máte eh, všichni připraveni, připraveny hlasovací kartičky? Budeme je potřebovat. Výborně. Eh, Dobře, dostáváme se tedy k bodu 7 na pořadu jednání. Týká se to agentury eh, pro námořní bezpečnost a budeme hlasovat o tomto nařízení, kterým se zřizuje, zřizuje tato agentura. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdrží, schváleno. Pozměňovací návrh 7 padá, pozměňovací návrh 27. Kdo je pro, proti, zdrží se, schváleno. Potom pozměňovací návrh 28, eh, oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Proti? Zdrží se? Schváleno. Eh, oddělené hlasování tedy padá, potom 29. Joe Ferreira, kdo je pro? Pozměňovací návrh 29. Kdo je proti? Zdrží se? Schváleno. Pozměňovací návrh 8. O, ten padá. Potom devítka. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdrží? Schváleno. Desítka stažena a pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrží se? Schváleno. Pozměňovací návrh 11. Pro? Proti? Zdrží se? Schváleno. Bod 31. Pro? Proti? Zdrží se? Schváleno. Dvanáctka byla stažená. 32. Ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrží se, schváleno. 33 pro, proti, zdrží se, schváleno. 13 pro, proti, zdrží se, schváleno. 34 pro, proti, zdrží se, schváleno. 37 pro, proti, zdrží se, schváleno. 14 padá, 35 pro, proti, zdrží se, schváleno. 36, kdo je pro? Proti? Zdrží se, schváleno. Úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdrží se, schváleno. 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Jednička je stažená. Pozměňovací návrh 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Por, kdo je pro? Proti? Zdržel se? No, tady dvojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Trojka. Pro, proti? Zdržel se? Schváleno. Čtyřka pro, proti, zdržel se, schváleno. 22 pro, proti, zdržel se, schváleno. 21 pro, proti, zdržel se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestka stažená a 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 23 s ústním pozměňovacím návrhem a odděleným hlasováním první část. I když eh, omlouvá se pan předseda, je to pouze ústní pozměňovací návrh. 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A 24, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Schváleno. A tím už se dostáváme k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Z EPP hlasuje o jednoho příliš, eh, tedy příliš mnoho poslanců a jeden neregistrovaný, nezapsaný. Ještě stále někdo hlasuje navíc za EPP. Takže jeden, prosím, nehlasujte a jeden z nezařazených taky, prosím, ven. Oreste Rossi, kdo je z ne... nezařazený? Tady máme o jednoho poslance navíc, který hlasuje. Pořád ještě. Könnte die Nonna sich mal entscheiden, wer Můžete se prosím eh, nezařazení rozhod, rozhodnout, kdo tedy eh, se stáhne? Ano, teď se to konečně podařilo, ale máme o jednoho zeleného navíc. Nikdy nebude eh, příliš zelených. Dobře, teď se nám to podařilo. 58 pro, 2 proti, nikdo se nestržel, takže vám srdečně blahopřeji, pane stáje se za tuto důležitou zprávu. Tak a teď se dostáváme k bodu 8 našeho programu. Všimně. So, punkt 8 Bod 8 programu informování spotřebitelů o potravinách, zpráva Renate Zomr. A e, přecházíme ke kompromisu číslo 1, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se přijat. Kompromis e, číslo 2, kdo je pro. Proti? Zdrželi se přijat. Pak kompromis číslo 3. Pro, proti, zdrželi se, také přijat. Konsolidovaný a žádost, nebo návrh číslo čtyři, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. To je eh, o tři navíc. Tři navíc, pan Hartung, tam je jeden navíc u nezařazených, takže jeden musí vytáhnout kartičku, takže EPP, ještě jeden, dva navíc. Pořád. ALDE taky jeden navíc. PPE taky jeden. ALDE ještě taky jeden. Pořád ještě. Angažovanost je vynikající, ale prostě je tady jeden navíc. ALDE taky ještě jeden. Paul Newton se toho zřekl, tak EPP pořád ještě jeden navíc. Ale teď už ne, takže dva koordinátory máme. Tak někdo by tady měl být víc z nich schopen uvést, dá to do pořádku. Pořád tady ještě máme jednoho navíc. Tak, dobře. Ukončuji hlasování. 36 pro, 23 proti, 3 se zdrželi, byl přijat. Konzolidovaný návrh číslo 5 pak odpadá. Přecházíme ke konzolidovanému návrhu číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. a věříme. Číslo 6. EPP zu viel, PP e jeden navíc, um, SD taky o jeden navíc. EPP pořád ještě jeden navíc. Immer noch. Pořád ještě. Petr Líze. Nemůžeme říct, kdo z náhradníků teď nebude hlasovat, protože tady máme jednoho navíc. Tak a teď je to v pořádku. Ukončuji hlasování. 29 pro a 32 proti. Zamítnut. Konsolidovaný eh, návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. A budeme pokračovat s pozměňovacím návrhem 137, oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Dagegen. Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Ověříme. Ukončuji hlasování. Jasně zamítnuto. Když vidím tuto většinu, tak to tak opravdu je. Dále hlasujeme druhé části, kdo je pro. 137. druhá část, kdo je pro. Proti. Zdrželi se přijat. Wir kommen zu 21. Dostáváme se k 21. Oddělené hlasování, první část pro. Proti. Zdrželi se přijat. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se přijat. 22. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. 23 pro. Proti. Zdrželi se Přijat. 138. Oddělené hlasování. První část pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. První část. 138. Jeden navíc u EPP. Teď je to v pořádku, ukončuji hlasování. Bylo přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se přijat. 139 a 140 jsou identické pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. 141 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 24 pro Proti? Zdrželi se přijat. 25. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 142, 143, 144 jsou identické. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 26. pro. Proti. Zdrželi se přijat. 27 pro proti, zdrželi se přijat. 145 pro, proti, zdrželi se přijat. Ověříme 145. Hlasování ukončeno. Přijat. 28 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 29 oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 146 pro. Proti zdrželi se přijat. Identická je 30A a 147. Pro, proti, zdrželi se přijat. 300. Tak 30B. 30B. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnut. Ověříme 30b. SD, jeden navíc. Dobře, ukončuji hlasování. Zamítnut. 31 pro. Proti? Zdrželi se zamítnut. 148 pro. Proti? Zdrželi se zamítnut. 32 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 149 pro 32. Ověříme 32. Ukončuji hlasování. Přijat. 149 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 152 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Je to sice jasné, ale přesto můžeme věřit. 149. Tak ne, přečník se opravuje. 152. Karl Schlitter, kolega Rivem, Ukončili hlasování. Přijat. 150 pro, proti, zdrželi se přijat. Identický je 151 a 153. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pak pokračujeme s 35. Spravodajkyně. Kdo je pro?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 Ověříme. 155. Ukončuji hlasování. Ano, bylo to jasně přijato. 157 pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. 158 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Sto padesát osm byla zamítnuta. Pokračujeme 39 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 40 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme 40. Končeno. Hlasování bylo, bylo zamítnut. 156 pro Proti? Zdrželi se přijat. 161 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 41 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 42 pro. Proti? Zdrželi se přijat. Pokračujeme na straně. Tak, ne všichni mají stejné stránkování, takže pokračujeme 187. Kolegyně Riota. Kdo je pro? 187. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. 46 pro, proti, zdrželi se, přijat. 47 pro, proti, zdrželi se, přijat. 48 pro, proti, zdrželi se, přijat. Identický je 100 89, 190 pro, proti, zdrželi se, přijat. 49. Pro? Proti? Drželi se. Zamítnut. Ověříme 49. Ukončuji hlasování. Zamítnut. 191 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 50 pro. Proti? Zdrželi se? Ověříme 50. Ukončuji hlasování. Přijat. 193. Nejprve hlasování o ústní pozměňovacím návrhu. Kdo je pro ústní pozměňovací návrh? Proti? Zdrželi se přijat? Pak pozměňovací návrh jako celek pro, proti, zdrželi se zamítnut. 194a a 192a jsou identické a odpadá to. To je pravda. Takže jsme teď u 51a s odděleným hlasováním. První část taky odpadá. Děkuji paní zpravodajkyni. Odpadá. Pokračujeme 100. Takže jenom druhá část odpadá. O první části musíme hlasovat. Od 1.50a první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Přecházíme ke 140, 194b. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 194 ověříme. Ukončuji hlasování. Bylo to těsné, ale přijat. 195, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. Ověříme taky ještě jednou 195. Ukončuji hlasování. Bylo to jasně přijato. 196, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 197 pro. Proti? Zdrželi se přijat. Dále pokračujeme 205 zpravodajkyně. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 209. Pro, proti, zdrželi se přijat. 210 pro, proti, zdrželi se přijat. Teď hodně dozadu, hodně vzadu. Je to strana 13 a tam pozměňovací návrh 56. Máte to všichni? 56. Kdo je pro? Ještě ne. Článek 26, odstavec 1. 56. Spravodajkyně. Kdo je pro? Proti? Paní Vilmot? Pane předsedo, my jsme přeskočili 2.1.4.2.1.7.2.2.3. byli na seznamu, jakože mají odpadnout, eh, pokud, se, pokud projde jiný pozměňovací návrh eh, konsolidovaný. To je konkrétní věc a měli bychom opravdu o tom hlasovat, protože tímto eh, konsolidovaným pozměňovacím návrhem tyto jednotlivé části nejsou pokryty. Um. Äh, Dobře, já bych navrhl následující věc, abychom o tom hlasovali. bych hlasovali, jestli budeme hlasovat, protože vidím, že zpravodajkyně je proti, takže výbor musí hlasovat o tom, zdali je to pokryto nebo není. A otázka zní, jestli budeme teď eh, hlasovat. Musíme tedy přečíst, o co jde, aby všichni byli informováni. Paní zpravodajkyně to ví. Paní kolegyně Wilmot by mohla ještě jenom jmenovat eh, články. Ještě jednou prosím články, o které vám jde, že by se o nich mělo hlasovat. Je to 20, 21 k 25 odstavec 2. Omlouvám se, 20, 214, eh, říká řečnice. Pozměňovací návrh 214 a 217 a 223, 223. Tyto tři pozměňovací návrhy já to přečtu, protože jsou identické, takže text zní. Kde jsou důvody, které by učinili nepraktickým označovat místo původu, eh, ať je to maso, eh, mm, ryby nebo drůbež u, u zpracovaných potravin, tak by se mohlo uvést v závorkách nespecifikovaný původ. Beantrag to jsou tři identické eh, návrhy, o, kterých, o které se tady žádá, abychom o nich hlasovali. Eh, budeme tady hlasovat a podle toho, jak to bude vypadat, tak potom budeme ještě hlasovat o těch eh, žádostech. O tom to jsme zkoušeli mnoho dní, co se stane, když konsolidované návrhy přijmeme. A tyto posměvací návrhy o nich se nesmí extra hlasovat, protože padají, pokud pozměňovací návrh 4, konsolidovaný pozměňovací návrh, je schválen. Tak to zkrátka je. Dobře, já hlasuji, abychom nyní hlas... já tedy jsem pro, abychom teď hlasovali. Kdo je pro, abychom o nich hlasovali? Kdo je proti? Dobře, musíme to zkontrolovat. Kdo je pro? Tedy zahajuji hlasování. Uzavírám hlasováním. Bylo to zamítnuto, takže nebudeme o tom hlasovat. Tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 269. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 270, 274 eh, identické, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasováním. zamítnuto, ale všichni ještě nepoužili svoji kartu, ne všichni, kteří zvedli ruku, ale je to zamítnuto, tak to je. A teď tady máme 260, eh, 276 eh, a další, kdo je pro, proti, zdrželi se, kontrolujeme. Tím je hlasování uzavřeno a bylo to schváleno. Budeme pokračovat. 57b. Kdo je pro? 57b. Proti? Zdrželi se? Kontrolujeme. 57b. Uzavírám hlasování. Sociální demokraté mají eh, jednoho navíc. Teď opět uzavírám tedy a bylo schváleno. 277, 278, 279, identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Dobře, já si myslím, že to bylo jasné, ale když si budete přát, můžeme to i zkontrolovat. Pan Hartung si musí vydat kartu. Uzavírám hlasování, bylo schváleno. 57a a 280 identické. Kdo je pro? Proti? Já nevidím nebo nemůžu, nemohu se v tom zorientovat. Ještě jednou. 57 a 280. Kdo je pro? Teď je to jasné. Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 281 a 282. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 58, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 285, kdo je pro? 285. Pokud liberálové, zelení, GUE a sociální demokraté hlasují pro, tak by to měla být většina, ale jestli to budete psit pořád, tak to můžeme zkontrolovat. Zkontrolujeme tedy hlasujeme o pozměňovacím návrhu 59. Hlasování je uzavřeno. Dobře, takže došlo k chybě. Paní Sommer si přeje, abychom ještě jednou hlasovali o 59, tady jde o vypuštění článku 29 Chce, abychom hlasovali znovu, takže hlasujeme znovu. Ještě jednou o 59 se zahajuji hlasování pro. Uzavírám hlasování, nebo bylo to zamítnuto. Dvěstě osmdesát pět Lyotard. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Šedesát, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 61, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 286, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 287, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 62, 63, 64, 65. Amblok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 288 pro Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme? Uzavírám hlasování. Schváleno. 289 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Oddělené hlasování u 290, první část, 290. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část je identická. Je to 69. je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Dále musíme hlasovat jednotlivě, protože byl zamítnut konsolidovaný návrh. 291. 291. Paní Sommer? Je tady chyba v setnamu hlasování. Tady je uvedeno, že návrh 291 padne, pokud bude eh, konsolidovaný návrh 6 schválen, ale padá to také v tom případě, eh, kdy je schválen konsolidovaný návrh číslo 7, protože Oba dva tyto konsolidované návrhy hovořily o označování potravin na přední straně a proto padá návrh 291 protože jsme schválili konsolidovaný návrh číslo 7 a tím pádem 291 padá. My jsme ale opačného názoru a proto budeme postupovat tak jako předtím. Budeme hlasovat o tom, jestli máme o 291 hlasovat, tedy jestli 291 padá nebo ne. Budeme o tom hlasovat. Kdo je pro, abychom hlasovali o 291? Pro? Proti? Musíme to zkontrolovat. A teď právě hlasujeme. Máme jednoho poslance EPP navíc, teď je to dobré. Hlasování uzavírám. A většina je proti, abychom o tom hlasovali. Jdeme dál. E, máme tady něco k řádu. Já si myslím, že nevím, eh, jak máme hlasovat, že to jsou různé články. Kompromisní návrh 7 se týká 33.1.2, ale toto se týká 33 3, takže to, o tom nemůžeme takto hlasovat, protože je to jiný článek. Komentář na mikrofon. Also, <laughs> sorry, die Mehrheit... Omlouvám se. Většina hlasovala pro to, aby tento bod padnul a tím pádem se dostáváme k 292. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 293. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kontrolujeme 293. Máme tady jednoho poslance eh, sociálních demokratů navíc, ještě stále, už je to dobré. Dobře, uzavírám hlasování schváleno. 297, eh, kdo je pro? Proti? Strželi se schváleno. Ještě jednou tady zkontrolujeme 297. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Potom tady máme identické 294, 295, 298, 300. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 300. Bylo to zamítnuto. 301. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 296 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 299 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ale můžeme to i zkontrolovat. 71. Končím hlasování. Schváleno. Pokračujeme 70. Trojkou 33, 4. Článek 33, odstavec 4. Kdo je pro 73? Kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Zamítnuto. 311 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmdesát pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 312, eh, ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Dobře, e, budeme hlasovat o původním textu, protože ústní pozměňovací návrh byl zamítnut, ale vlastně to bylo staženo, takže pokračujeme 76a a ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro 76a, proti? Zdrželi se schváleno 313, padá. 315, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Třista šestnáct, třista šestnáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. 317 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další bod padá. 76C, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kontrolujeme. 76C. Končím hlasování. Schváleno. 318 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 319, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 77, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Můžeme to zkontrolovat. 77. Končím hlasování. Zamítnuto. 320. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 321 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 322 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 323 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 324 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 325 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Budeme kontrolovat 81. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 81 je zamítnuta. 326, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme také zkontrolovat. 326. Máme tam o jednoho poslance za sociální demokraty navíc. Končím hlasování. Zamítnuto. to. 326 zamítnuta. A teď 82 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 327 padá. A pokračujeme 83 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Kontrolujeme 83. Ještě pár chybí. Teď je to ukončeno, zamítnuto. 330 pro, 330 pro, proti, stačili se zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 329 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 331 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 332 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 333 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 334 pro, proti,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 343 pro, proti, zdrželi se schváleno. 344 pro, proti, zdrželi se schváleno. 345 pro, proti, zdrželi se schváleno. 346 pro, proti, zdrželi se schváleno. 347 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 348 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 349 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 350 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 350 je, i když musíme zkontrolovat 350. Končím hlasování. Zamítnuto. 351 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 86 pro. proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Potom identické 354, 353, kdo je pro, je to 353, 351 pro, proti, zdrželi se, musíme zkontrolovat. Abstimmung beendet. Ukončuji hlasování. Přijat. 355 odděleným hlasováním. První část pro. Proti. Zdrželi se přijat. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se přijat. Ověříme druhou část. Bylo přijata. Budeme to kontrolovat, je to přijato? Angenommen. Ja. Dann 89. Dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. 356 dafür. 356 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 352 pro, proti, zdrželi se přijat. 90 pro, proti, zdrželi se přijat. 357 pro, proti, zdrželi se přijat. 358 pro, Proti? Zdrželi se přijat. 360 pro. Proti? Zdrželi se zamítnut. 91 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 92 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 93 pro Proti? Zdrželi se zamítnout. 94 pro. Proti? Zdrželi se zamítnout. 95 pro. Proti? Zdrželi se zamítnout. 96 pro. Proti? Ověříme. 96. Ukončuji hlasování. Tak, bylo to přeci jen dost jasné přijat. 363 pro, proti, zdrželi se přijat. 362 a 364 jsou identické. Kdo je pro tyto oba návrhy? Proti? Zdrželi se přijaty. 366 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 366 ověříme. Ukončuji hlasování. Jasně přijato. Pokračujeme 3, 7, 3. 370, 370, 371, 372. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končuji hlasování. Přijat. Pokračujeme. 381. Hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Musíme taky ověřit, není to jasné. Takže 381 ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? Ukončuji hlasování. Přijat. Pak 382. Kdo je pro 382? Proti? Zdrželi se. Přijat. 98 pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. 383 pro, proti, zdrželi se přijat. 383 ověříme. Ukončuji hlasování. Přijat. Amblok 384, 385, 365, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 99 pro. Proti? zdrželi se, ověříme, 99. Končuji hlasování. Přijat. 100, 100 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 387, 388 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 386 odpadá. 389. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 390, 391 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 392 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijat. 393 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Přecházíme k 400. Ještě 102 mezi tím, ano, zpravodajky, to je pravda, 102 pro, proti, zdrželi se přijat. A teď 400 pro, proti, zdrželi se přijat. 401 pro, proti, zdrželi se, bohužel byl zamítnut od paní Delaně. Pak máme 402 pro, Proti? Zdrželi se zamítnut. 104. Kdo je pro 104? Je to v bloku 106 a 107. Kdo je pro tyto pozměňovací návrhy? Proti? Zdrželi se přijaty. 105 pro. Proti? Zdrželi se přijaty. A teď úvodní texty. Pozměňovací návrh číslo jedna pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Dvojka s odděleným hlasováním. A to ve třech částech. První část pro. Proti. Zdrželi se. Přijata. A druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Třetí část pro Proti? Zdrželi se. Zamítnuta. Pozměňovací návrh 3. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 108. Odděleným hlasováním. První část pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Druhá část pro. Proti? zdrželi se, přijata. Třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pětka pro, proti Zdrželi se zamítnut. 6 pro. Proti. Ověříme 6. Končuji hlasování. Zamítnuto. 7 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 8 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 110 odděleným hlasováním. První část pro. Proti. Zdrželi se Ta Druhá část pro. Proti. Zdrželi se přijata. 9. Pro. Proti zdrželi se přijat. 111 pro, 112, pardon, 100 pro, proti, zdrželi se přijat. Identické je 10 a 114. A to byly tyto, takže kdo je pro 10 a 114? Proti? Zdrželi se, ověříme. Ukončuji hlasování. Přijato. 11 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 115 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 116 odpadá, 117 pro Proti? Zdrželi se přijat. 119 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnut 120 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 122 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 12 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 123 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 121 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 124 oddělené hlasování, první část, kdo je pro, Proti? Zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 125 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 126 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 127 pro, proti, zdrželi se zamítnut 128 pro, proti, zdrželi se, ověříme, 128 ověříme. Ukončuji hlasování. Přijat. A teď další stránka. Třináctka. Musíme hlasovat o návrhu číslo 13. Kdo je pro 13? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 14 pro? Proti? Zdrželi se přijat. 15 pro? Proti? Zdrželi se přijat. 16. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Druhá část. Pro, proti. Zdrželi se přijata. 130 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 100, 131 pro, proti, zdrželi se, ověříme, 131. Jeden poslanec EPP navíc. Teď je to v pořádku. Ukončuji hlasování. Přijato. 131 byla schválena. 132, 133 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se přijat. A teď 19. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 135 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 136 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Tak a jsme u konce a ještě jedno závěrečné hlasování, jediné které pro, začne elektronicky. S, z SD jeden navíc. Ukončuji hlasování a výsledek je 57 pro, 4 proti, jeden se zdržel. Srdečně gratuluji Renátě Zomr k této důležité zprávě. Gratulujeme. Byl to dlouhý boj, který teď eh, byl ukončen. Ada Westland se hlásí o slovo. Já bych chtěla poprosit panu předsedu, aby eh, se domluvil se sekretariátem a abychom se dohodli na pravidlech, pravidlech, která se týkají pozměňovacích návrhů, která, které mohou odpadnout. My bychom měli vidět, o jaká pravidla konkrétně se jedná. My jako poslen, poslanci máme právo předkládat návrhy pozměňovacích návrhů, a pokud může zpravodaj říci jen ne, o tom nemusíme hlasovat, aniž by musel uvést důvody, tak si myslím, že to není správné. My jsme nemohli o něčem hlasovat a myslím, že koordinátoři by se měli sejít a měli by se shodnout na nějakém modu operandi nebo o nějakém eh, etickém kodexu, abychom měli pak jistotu, že pozměňovací návrhy, které předkládáme, se skutečně budou hlasovat. Už zde byly před předloženy některé návrhy kompromisních pozměňovacích návrhů a pak bylo řečeno, že některé naše pozměňovací návrhy nemohou být předloženy k hlasování. To si myslím, že nečastné. Eh, o přípustnosti neexist, nerozhoduje eh, zpravodajka nebo zpravodaj, ale jednací řád. A v něm je uvedeno, že toto rozhodnutí náleží předsedovi Předseda tedy rozhodl a v případech, kdy byly pochybnosti, jsem nechal odhlasovat výbor. A teď už se dostáváme k dalšímu hlasování. Eh, GDP and Beyond. Eh, je to zpráva paní Anna, Anny Rozpach. Máme tady odstavec 1 a hlasujeme o Ekon 1.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 mezi paní zpravodajkou a e, stínovými zpravodaji, že ty zůstávající odstavce budou odhlasovány unblock dohromady. Tedy pokud tady nebudou žádné námitky, tak tady bude probíhat hlasování ve dvou krocích, jednak unblock o všech odstavcích, které mají být ještě přijaty a potom za druhé budeme mít závěrečné hlasování. Nevidím, že by někdo proti tomu něco namítal a proto se tedy ptám, kdo si přeje, abychom hlasovali unblock dohromady o všech ještě zůstávajících odstavcích. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobře, je to schváleno a teď můžeme elektronicky závěrečně odhlasovat tuto zprávu. Já se omlouvám, ale teď jsme hlasovali unblock o tom, že budeme hlasovat unblock. S tím jsme souhlasili. A když teď budeme hlasovat unblock, tak musíme nejprve všichni hlasovat proti a potom přijde teprve závěrečné hlasování. Musíme zkrátka hlasovat o unblock, o těch odstavcích a potom teprve přijde eh, hlasování o celé zprávě. Bitte die Berichterstatterin jetzt mal nochmal Klarheit zu bringen. Prosím paní zpravodajku, aby to ještě vyjasnila. Prosím, o čem tedy budeme unblock hlasovat a jak máme hlasovat, aby to bylo v pořádku. Jenom eh, stručně, aby to bylo co nejrychlejší. ITRA a EKON a REGI, tam už jsme vlastně v prvním kole hlasovali. Taková je situace a stínoví zpravodajové se dohodli, že nebudou předkládány žádné pozměňovací návrhy, protože dnes eh, chceme vypracovat eh, nebo mít eh, ve výsledku takový základní dokument a proto jsme požádali ty, kteří předložili pozměňovací návrhy, aby je opět stáhli, tak abychom dnes tady ten dokument nějakým způsobem zhruba dopracovali. O to, jde, o to dnes jde a protože už jsme v Ekonu, ITRE a REGI o tom v prvním kole hlasovali, pokusíme se to teď udělat tak jasně a jednoznačně, že s tím dokumentem, tak jak dnes tady před námi leží, skončíme, že to vlastně uzavřeme zatím tímto způsobem. Dobře, to tedy znamená, že budeme hlasovat an blok o těch pozměňovacích návrzích, eh, kteří jsou v šedivé barvě. To jsou ty, o kterých budeme hlasovat unblock. A potom se ještě zeptám, kdo si tedy, kdo je pro ty šedivé pozměňovací návrhy. Kdo je pro, kdo je proti. A teď už eh, je to vidět, kdo se zdržel. Dobře, takže tyto pozměňovací návrhy v šedivé barvě vypouštíme. Děkuji Jutě Haug za její upozornění. A teď máme konečné hlasování. Kdo je pro zprávu, která byla tímto způsobem pozměněna? Budeme hlasovat elektronicky. Prosím, opět eh, si připravte své karty. Opět hlasujeme elektronicky, končíme hlasování. A zpráva je schválena 59 hlasy proti jednomu hlasu a jednomu, eh, který se stržel, takže hm, gratuluji Aně Rozbach k její zprávě, k jejímu schválení. Děkuji všem stínovým zpravodajům, děkuji sekretariátu za odvedenou práci na všech zprávách. A teď se dostáváme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 výročí, 25. výročí neštěstí v Černobylu. A my jsme se usnesli na ústním dotazu, který předložíme na plenárním zasedání, abychom o něm diskutovali s radou a komisí. Tento dotaz jste, nebo požadavek jste všichni dostali. Předkladatelé se shodli na textu a my to teď jedním hlasováním schválíme. Kdo je pro tuto ústní otázku k předloženému textu, nebo máte ji předloženou? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobře, takže tím, tímto to předložíme na plenárním zasedání. Dostáváme se k dalšímu bodu. Je to zpráva Oreste Rossi. Návrh stanoviska o mobilitě a začlenování osob s postižením a Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením. A slovo má pan zpravodaj Rossi. Sí, gracias, presidente. Děkuji vám, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Myslím, že toto stanovisko je velice významné a přesahuje politické postoje, protože se má zaměřovat zejména na pomoc eh, osob, které jsou znevýhodněné. Je to věc, která se týká výboru pro zaměstnanost sociální eh, záležitosti a o um, lepší podmínky eh, pro Eh, osoby se zdravotním postižením a jak jim pomáhat eh, v letech 2010 a 2020. Já si myslím, že se musíme snažit osobám, ať už jim říkáme jakkoliv eh, postižený nebo handicapovaní, tak je zapotřebí jim umožnit pokud možno ta samá práva jako ostatním občanům. To znamená, že máme žádat, aby členské státy se zavázaly k tomu, že budou ochotné poskytovat služby pro mobilní mobilitu eh, tak, aby byly eh, zrušeny architektonické bariéry, aby bylo pomáháno rodinám, které se ocitly v potížích, protože v rámci své rodiny eh, mají osoby s tímto postižením. Eh, je zapotřebí se obracet na veřejné a případně i soukromé eh, subjekty, aby eh, v jejich rámci existovala pracovní místa vyhrazená pro osoby s postižením. Tak, aby lidé s postižením mohli pracovat a žít v sociálním kontextu, který jim bude umožňovat pracovat, bavit se, žít svůj volný čas aby eh, jim umožnil alespoň to minimum, aby mohli eh, žít eh, lépe. Chci připomenout kolegyním a kolegům, že členské státy, všechny členské státy podepsaly úmluvu OSN ohledně osob s postižením. I Evropská unie se, se k tomuto mm, připojila a už 16 členských států ratifikovalo tuto úmluvu a u dalších států probíhá tato ratifikace. Chtěl bych také připomenout, že se musíme snažit o to, abychom poskytovali rovnocené eh, zdravotnické služby postiženým osobám, protože dodnes je zde příliš mnoho rozdílů v jednotlivých členských státech. Je třeba bojovat proti eh, zneužívání eh, Mm, situace eh, některých postižených je zapotřebí poskytovat eh, patřičné, eh, patřičné služby, ať už se týkají služby duševního zdraví nebo fyzického zdraví. A je třeba také předjímat, jaké potřeby tyto osoby mohou mít a snažit se je mm, plnit. Potřebujeme vyšší účast osob s postižením na pracovním trhu a proto členské státy se musí aktivovat a také lépe koordinovat, aby využívali aplikovaly již osvědčené praxe eh, osvědčené praxe, které se týkají začlenění těchto osob eh, a také eh, z zrušení nebo zničení těch mm, architektonických problémů. Například postižený člověk, který chce jet z Milana do Torína, najde jen dva vlakové spoje, které mu umožňují takto jet. Například z Itálie, pokud by chtěl jet vlakem, do jiné země, eh, tak se pak ocitne za předpokladu, že již nalezne tedy vlak, který by jej odvezl někam, tak nakonec zjistí, že, že uvízne na nějaké lavičce, protože nemůže pokračovat v cestě dál z nádraží. Já si myslím, že v tomto případě Eh, musíme jasně poukázat na to, že musíme pomáhat těmto lidem, které už prožívají určité utrpení a proto těmto iniciativám musíme eh, dodat ještě více síly a více energie. Děkuji. Je to velice důležitá zpráva, protože Ehm, je opravdu mnoho osob se zdravotním postižením, které každý den zažívají tyto problémy a proto je dobré, eh, když se k tomu kvalifikovaně Evropský parlament postaví. Hlásí se první řečnice, máte slovo. Thank you, chair. I... Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že mohu být znovu zpravodajkou a e, také e, s ním navrhovatelkou. Mnoho lidí považuje za samozřejmé, že mohou naskočit na autobus nebo navštívit přátele, jet nakupovat, jít se podívat na film nebo na nějaké představení do divadla. Všechno toto bývá bráno samozřejmě jen, že jeden ze šesti Evropanů trpí nějakým postižením a e, všechny tyto úmysly by se u něj setkaly s potížemi. E, je tedy zapotřebí, abychom e, se zaměřili na život těchto milionů Evropanů a je zapotřebí, aby došlo k velké podpoře a velké evropské akci v této oblasti. Evropská komise identifikovala osm hlavních oblastí pro možné akce. Toto je stanovisko výboru Envy, proto by se chtěla zaměřit na oblast zdraví. Víme, že osoby s postižením často mají omezený přístup k rutinním zá, mm, zdravotnickým e, zákrokům vzhledem e, ke svému postižení. Proto musíme podporovat e, nediskriminační zdravotnické služby a zařízení. Také bych chtěla vyjádřit podporu eh, pro eh, chartu evropské mobility, která by eh, um-, umožňovala vypracování evropské harmonizované karty mobility na základě těch národních. Chci poděkovat panu navrhovateli, zejména s ohledem na to, co již vykonal v této oblasti a těším se na další spolupráci. Předávám slovo panu Udžasovi. Děkuji, pane předsedající. Za politickou skupinu ALDE chci poblahopřát zpravodaji panu Oreste Rosimu za vynikající nastavení té, eh, tohoto stanoviska. Myslím, že jej bude možné vhodně doplnit, protože eh, toto téma, kterým se zabýváme, má eh, velký význam pro mnoho různých subjektů, zejména teď nemám na mysli tedy konkrétně osoby s postižením, ale pro, om, mám na mysli mnoho subjektů, které projevují určitou vnímavost vůči eh, potížím eh, osob eh, s omezenou pohyblivostí nebo s omezenými fyzickými či psychickými možnostmi. Sdělení komise zavádí oproti minulosti aspekt, který je mimořádně významný, a to je možnost finančně přispívat neboli finančně podporovat pozitivní akce tak, aby v Evropské unii došlo k rovnosti eh, přístupu nejen ke strukturám, ale přístupu za rovných eh, podmínek sociálních, eh, k rovným podmínkám vzdělávání, školství. Takže je, se jedná celkově o opatření, které napomáhá překonání toho, co dnes ještě nemůže být nazýváno rovnými příležitostmi pro osoby, které si toto zasluž, zasluhují, takovéto rovné zacházení. Proto si myslím, že je zapotřebí do této zprávy začlenit, nebo do tohoto stanoviska začlenit ještě několik dalších prvků a já bych se chtěl zmínit o několika drobných doplnění, například u článku 5 stanoviska by bylo zapotřebí dalšího prohloubení eh, detailnějšího textu. Tam se hovoří o vzdělávání a bylo by tam zapotřebí hovořit eh, i o různých druzích vzdělání, například eh, nejen eh, základně střední školství. Eh, potom je eh, zapotřebí přidat ještě text, který by se zmiňoval o sociální ochraně postižených osob. Je, je zapotřebí to jasně vyjádřit, že potřebujeme systémy ochrany sociální, které budou spojeny například se sociálním bydlením a dalšími typy sociální podpory. A to proto, abychom umožňovali vyšší sociální výkon také těchto osob. Vzhledem k tomu, že osoby, které trpí postižením, mm, určitým způsobem trpí také postojem okolí nebo svou situaci ve společnosti a proto bychom je měli eh, umožňovat, aby se toto zlepšilo prostřednictvím veřejných eh, kampaní zaměřených na toto téma, tak abychom také zprostředkovávali informace o možnostech, eh, které mohou mohou mít eh, postižené osoby díky takovému to působení Evropské unie. Pan předsedající, děkuji. Pan Čiple. Děkuji vám. Stanovisko, kterým se zabýváme, eh, se týká osob, které jsou do určité míry eh, na okraji eh, společnosti. Hovoříme o bariérách, hovoříme o překážkách například překážkách fyzických eh, při nastupu do vlaku a podobně. Nicméně všichni jsme mm, se mohli přesvědčit, že se nejedná jen o možnost vstupu nebo vstupu eh, do nějakého prostředku nebo možnost eh, pohybu. Především musíme hovořit o sociálním vyloučení, když hovoříme o možném zrušení překážek je třeba říci, že mnoho osob nemá přístup ke vzdělávání ne kvůli svým, eh, svým nedostatku schopností nebo kvůli finančním prostředkům, ale kvůli bariérám, které vznikly. Eh, pomysleme také na přístup na trh práce. Eh, mnohé osoby nemají přístup nebo na trh práce a proto je u nich znemožněno sociální začlenění. Měli bychom se snažit o to, aby tyto osoby se nemusely uchylovat eh, k systému sociálního zabezpečení, protože to má být teprve ta poslední možnost, pokud zde není žádná jiná možnost eh, obživy pro onu osobu. Eh, v tomto textu bychom se měli zaměřovat na veškeré dobré zkušenosti, které bylo dosaženo a na jejich využívání při eh, předcházení omezení eh, pohybu a vstupu těchto osob. Možnosti zde jsou, musíme jich využít. Děkuji, pan Prody. Děkuji, chtěl bych dodat, že se nejedná jen o fyzické překážky, ale také komunikační. A měli bychom se tedy snažit o to, aby se rozvíjely informační a komunikační technologie i proto, aby bylo možné překonávat i tyto typy překážek, tedy překážky v komunikaci. A Měli bychom toto všechno mít na paměti i při e, výzkumu, zejména v souvislosti s osmým rámcovým programem protože je zde, je zde možnost tedy zrušit bariéry e, v komunikaci a mnohé další. Děkuji vám, kolegové. Předám slovo komisi. E, paní Končora z DG Justice. Děkuji vám. Chtěla bych poděkovat vašemu výboru za to, že eh, bere na vědomí sdělení a strategii v oblasti osob s postižením pro další dekádu. dekádu. Mnoho poslanců hovořilo o různých aspektech, které jsou součástí strategie komise. Strategie Evropské komise má silný mandát, který se opírá na jedné straně na úmluvě OSN o osobách eh, s postižením, eh, kterou se od ledna tohoto roku musí řídit celá EU. A která poskytla opravdu inspiraci k vytvoření této strategie e, v logice začlenování e, postižených osob ve všech možných e, oblastech, aby mohly být plně účastny jak společnosti, tak v hospodářství. Pak je zde ještě politický kontext této iniciativy a to je Evropa 2020 alespoň tři z hlavních cílů, které se soustředí na zaměstnanost, snižování chudoby a vzdělávání, jsou velice důležité i pro eh, situaci osob s postižením a nebude těchto cílů dosaženo, pokud nedojde k plné, plné účasti a plnému začlenění této části populace eh, do hospodářství a pracovního trhu. Co se týče otázky eh, přístupnosti, o které zde bylo hodně hovořeno. Evropská komise plně souhlasí s tím, že bariéry nejsou zde jen jako fyzické, ale také mentální, komunikační, sociální. A za, mm, za tímto účelem tedy komise vyhlásila strategii, e, a to je e, Evropský akt o přístupnosti který se zaměřuje na přístup ke službám eh, k ve vnitřním trhu. A brzy bude zahájeno vypracování studie na hodnocení dopadu eh, této situace. Zbí, budou se sbírat tedy údaje, které budou využity k veřejné konzultaci Ehm, účastnit se budou různá odvětví, nevládní organizace, poskytovatelé služeb, tak aby celý tento návrh mohl být řádně sformulován. Děkuji. Pan předsedající, slovo má pan zpravodaj, pokud si přeje zhrnout tuto diskuzi. Děkuji vám, pane předsedo, jsem skutečně spokojen. Ehm, myslím, že všichni kolegové, kteří zde promluvili, ehm, se ubírají stejným směrem, jako tedy jak dokument komise, tak i návrh e, stanoviska, o kterém jsem hovořil. Samozřejmě, že prostor tohoto stanoviska je velice omezený, protože je zde maximální počet znaků, kterých lze využít, ale v rámci pozměňovacích návrhů lze tento počet znaků rozšířit, proto tedy e, můžeme dát prostor návrhům mnoha kolegů. Já je přijímám e, velmi rád Pan Čiter, pan Čiter hovoří o lepším přístupu ke zdravotnickým službám a hovoří o Evropské kartě mobility. To si myslím, že je velice důležitá věc a může vzniknout buď pozměňovací návrh, anebo úvodní ustanovení. E, to ještě zvážíme kolega Udžas, který také hovoří o integraci. Ano, to mm, s tím se mohu totožnit, protože je jasné, že některé státy, pokud zde se nebude žádat financování, eh, tak eh, nebudou eh, se snažit je zapotřebí zaměřit se na vzdělávání, na učňovské školství, na různé druhé školství, aby bylo lépe umožněno těmto osobám vstupovat do světa práce a Eh, také, aby zde byla možná pomoc rodinám nebo aby byla eh, možná eh, pomoc osobám, které například odcházejí z rodiny a mají potíže v tom, jak se začlenit do, jak tedy na pracovišti, tak ve společnosti a proto je zapotřebí tím také pomáhat. Musíme toto všechno mít tedy na vědomí. Kolegyně Hybner hovořila o přístupnosti nebo o bariérách. Ano, je zapotřebí myslet také na služby. Neměli bychom eh, poskytovat možnost přístupu jen, když je zapotřebí nějaké péče, ať už je to zdravotnická nebo nějaká jiná, ale je zapotřebí dát přístup eh, ke všemu, co souvisí s životním stylem. Samozřejmě, že eh, je zapotřebí přístup k práci a ke zdravotnické péči, další péči, ale také ke sportu, k trávení volného času. Ehm, a posléze, pokud není zde možnost, aby eh, když postižená osoba si nemůže dostatečně vydělávat, eh, tak pak je možné se uchýlit tedy eh, k, mm, k nějaké sociální podpoře, ale mm, především bychom se měli snažit pomáhat tomu člověku, aby se mohl vydělávat sám. Pan kolega Prody hovořil o nových technologiích, ano. Díky těmto novým technologiím postižené osoby E, které mají veliké e, problémy, mohou určitým způsobem využívat e, služby na síti, mohou mít přístup k internetu. Také děkuji komisi, která přednesla sdělení, se kterým též mohou souhlasit. Děkuji ještě jednou za pozornost. Pan předsedající, tímto můžeme ukončit tento bod na pořadu jednání a přejdeme k dalšímu bodu, kterým možná bych měla ještě něco říci. Eh, ohledně harmonogramu pro bod eh, pana Rosiho. Lhůta pro předložení pozměňovacího návrhu, pozměňovacích návrhů je 3. května. Eh, ve výboru 24. května budeme hlasovat a 16. června se bude hlasovat výboru EMPL. Tak. A nyní můžeme přijít k dalšímu bodu na pořadu jednání, kterým je návrh stanoviska ke zprávě výboru ITRE, priority energetických infrastruktur do roku 2020 a na další období. Předám slovo eh, mm, paní navrhovatelce, paní Rovaně Plomb. Um, děkuji, pane předsedo. Je, je to Děkuji. Výbor ITRE je v podstatě hlavním výborem. Jde tady o priority eh, v oblasti energetických infrastruktur ante a post mm, v roku 2020. Ráda bych eh, eh, přivítala sdělení komise, co se týče priorit na poli energetických struktur ante a post roku 2020, po roce 2020. V rámci tohoto stanoviska jsem se eh, opřela o určité prvky, a sice investice, zásadní investice, které jsou nezbytné v oblasti energetických infrastruktur, tak abychom mohli dosáhnout eh, stanovených cílů. Ve sdělení komise byla jmenována částka, která je nezbytná tomuto, jedná se o 200 mili, miliard eur. Eh, tato částka je nezbytná k tomu, aby se prosadily nové technologie a aby se um, tvořila nezbytná infrastruktura. Pokud by tyto investice neměly být realizovány, tak by um, byly navýšeny náklady, uh, vedlo by to ke uh, zhoršení životního prostředí, náklady na energii, také větší nejistota v oblasti dodávek energií by vznikla, větší závislost na uh, jednom jediném energetickém zdroji, pak snížení pracovních míst a také by poklesl blahobyt. A proto musíme eh, zajistit eh, trvalé finanční zdroje, eh, musíme nalézt tyto zdroje pro tyto investice a přitom mám na mysli soukromé a veřejná partnerství. Například předpoklady na základě finanč, daně z finanční transakcí, dále daně z emisí CO2 a tak dále. Všech těchto zdrojů by bylo možno využít tomu, abychom mohli zmenšit rozdíl ve financování a abychom mohli energetické sítě přizpůsobit požadavkům a mohli lépe využívat obnovitelné energie a tak budeme moci i vytvořit eh, zelená pracovní místa. Existují přeci jen rizika, eh, například eh, operativního rázu nebo přírodní rizika, ale také rizika politického charakteru a antropogenetická rizika musíme nalézt inteligentní propojení energií a toto také prosadit a přitom musíme mít na mysli také propočet přínosů a Především však by ekologické standardy by měly být vzaty potaz a standardy bezpečnosti všech energetických sítí. Členským státům jsem navrhla takovou cestovní mapu, nebo zmapovat tato rizika a toto má být nástroj pro, to, pro usnážení schopnost, pro to, abychom mohli e, výsledky monitorovat a abychom mohli používat inteligentnější e, e, sítě energetické, a abychom vůbec tyto sítě mohli vylepšovat. Samozřejmě jsem mm, pomyslela také na socioekonomické e, důsledky a proto členským státům doporučuji, aby dodali informace občané by měli být informováni, ale také občanské společnosti a sociální partneři. Tak, aby uživatelé mm, mohli dobře využít těchto nových e, technologií a e, aby mohlo být využito lépe inteligentnějších technologií. Tím by se také zvýšila energetická účinnost. Národní propojení eh, mezi energiemi by mělo být eh, modernizováno a měla by eh, vzniknout taková superinteligentní síť, která by mohla zabezpečit dodávky energií za přijatelné ceny pro uživatele. Bylo by eh, nezbytné také, také účast eh, veřejnosti na eh, těchto rozhodnutích, tak aby bylo možné prosadit nové metodologie a aby mm, mohla být dána projektům priorita. A to vše by mělo odrážet potřeby občanů. Chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům svým, chtěla bych také poděkovat sekretariátu výboru Měli jsme eh, neformální diskuzi eh, ve Štrasburku k tomuto tématu a teď eh, bych chtěla poděkovat i za vaši pozornost a očekávám vaše stanoviska k mým návrhům. Děkuji vám. Děkuji. Pani Hybner. Děkuji bardzo. Děkuji vám. Spravodajka nebo paní navrhovatelka ve svém stanovisku poukazuje na určité prvky. My bychom se měli zaměřit na tento problém s určitým realismem, měli bychom e, zvažovat i dokumenty, které zde již jsou, například z roku 2007. Už zde máme dokument z Rady o energetické politice, o konkurenceschopnosti, o stabilitě a plynulosti dodávek. Zejména je třeba mít na paměti, že zde se hovoří o kvótách 10% snížení u emisí CO2, zaměření na obnovitelné zdroje, na energetickou účinnost, tam jak 20%, zatímco paní navrhovatelka ve svém textu se soustředí především na cíle, které souvisejí s klimatickými změnami a, a vypracováváním zelených pracovních míst a také se zaměřuje na udržitelný rozvoj. Já si myslím, že bychom se měli zaměřovat na bezpečnost dodávek, plynulost dodávek, konkurence konkurenceschopnost na vnitřním trhu. To podle mého jsou hlavní úkoly a hlavní cíle, které je třeba eh, implementovat v energetických infrastrukturách. Zapotřebí je, aby energie zde byla dostupná pro všechny. Můžeme si stanovit, jaké cíle chceme. Ale investice eh, nesmějí být eh, chápány jen z krátkodobého hlediska, spíše by měly být chápány v delším horizontu časovém. Proto bychom eh, měli zajistit, že občané eh, a i všechny další subjekty budou mít eh, nadále přístup k energiím. Co se týče pozměňovacích návrhů, bod 2 se zmiňuje o investicích v energetické oblasti. Ty mají být Předmětem eh, dokumentu, který se zabývá eh, nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050, já nemohu podpořit řešení, která ještě nebyla prodiskutována na radě. Nemůžeme se tedy za ně eh, postavit jako za priority, nemůžeme takto anticipovat, předjímat situaci. V bodu 4 nesouhlasím plně s tvrzením, podle něhož je vhodné mít přísnější opatření, mm, jak bezpečnostní, tak environmentální. Musíme se zaměřit na národní eh, normy, které by neměly eh, blokovat eh, vytváření dalších infrastruktur. Jsou tu totiž určité oblasti nebo regiony, které nejsou propojeny, protože tomu brání některé negativní faktory. Ale to není pokaždé, Eh, způsobeno dostatkem informací. Musíme jednat racionálně proto, abychom nevytvořili bloky k dalšímu novému propojování nebo v dalších infrastrukturách. Ustanovení, která schválíme, se musí, zaměřo- se musí zakládat na konkrétních eh, vědeckých údajích. Ohledně uchovávání eh, elektrické energie, to je další bod. Vím, že jsme stále ještě na úrovni vývoje ohledně uskladnování elektrické energie. Nemáme eh, nicméně excelentní eh, eh, technologie, které by umožňovaly také ukládat energii a že bychom ji tedy mohli v případě, kdy je to zapotřebí, pak se zde hovoří o naprosté povinnosti spojování nebo začlenování obnovitelných eh, zdrojů energie do energetických sítí. Eh, to není úplně možné, pokud nebudeme také specifikovat, že eh, majitel sítě musí zaručit takovéto propojení a takovéto začlenění těchto zdrojů energie. Nemůžeme umožnit to, aby cena připojení do sítě následně byla hrazena buď občany nebo jiným operátorem a proto musíme postupovat velice obezřetně a velice e, konkrétně e, věci popsat, aby pak e, náklady nebyly zapoštěny někomu jinému. Nemůžeme umožňovat to, aby náklady byly svaleny na někoho jiného. Pak se zde hovoří o komisi a, a aplikaci e, takzvaného blueprint e, a hodnocení prioritních projektů. Jak uvádí e, paní navrhovatelka, je zapotřebí zrušit veškeré postupy, které které upravují hodnocení dopadů na životní prostředí. V tuto chvíli ještě nemáme Eh, trvalý eh, informační eh, styk s občanskou společností, což by mělo být zaručeno, abychom měli tento input. A proto komunikace s občany musí být provázena časně, ne teprve tehdy, když projekty se blíží do závěrečných fází a rozhodnutí byla přijata. Velmi často obyvatelstvo je začleněno do celého postupu teprve v e, příliš pozdní fázi celého projektu. Všichni víme, že obnovitelné energie určitě budou mít své místo na trhu, určitou kvotu, ale musíme také zaručit vyvážený e, rozvoj tak, aby e, se Eh, například příliš nerozšířil počet zdrojů, které pak nebudou moci být zašleněny do eh, celkových sítí, zejména s ohledem na sítě, které spojují více členských států. Děkuji. Předám slovo uh, GUE, stínovému navrhovateli. Ja, vielen Dank. Děkuji. Chtěla bych také poděkovat zpravodajce paní Plum ve Štrasburku už eh, do, by byla vedena výměna názoru velmi konstruktivní při našem setkání a myslím si, že i klimaticko-politické cíle a zelená pracovní místa jsou velmi důležitá. Ehm, teď bych za nás eh, ráda přenesla pár bodů, které jsou důležité pro mě. Jednak ehm, energetická infrastruktura pro obnovitelné energie, to je ehm, důležité, aby toto bylo vybudováno a obnovitelné energie znamená zároveň, že eh, je, dojde k výrobě decentrální, decentrální výrobě energie, nepotřebujeme tady žádné energetické infrastruktury pro uhlí a atom a pro energetické koncerny tak aby mohly pokračovat dál, tak jako tomu bylo dosud, protože si myslím, že z dlouhodobého hlediska musíme vystoupit z atomové energie v Evropské unii. Pak jsme toho názoru, že Energetická infrastruktura z veřejných prostředků by měla být financována, protože eh, jinak, eh, když to budou dělat koncerny, eh, tak náklady budou přeneseny na spotřebitele a spotřebitelky a pochopitelně i by mělo být docíleno zisků. My v Německu se zasazujeme za takzvanou rekomunalizaci výroby energie. Pak se hodně mluví o um, úlevě, o takovém usnadnění celých schvalovacích postupů a tím se myslí to, že schvalování by měla probíhat rychleji a možná eh, by tady nemělo být tolik překážek pro žadatele. Myslím si, že včasná účast veřejnosti eh, na schvalovacích postupech ehm, všech elektrických sítí nebo vůbec energetických infrastruktur celkově by celou věc spíše uspíšila, urychlila, protože když by obyvatelstvo bylo eh, včas, se včas zúčastnilo, tak bychom hned mohli začít diskutovat o alternativách, mohli bychom rozhodovat a to by celý ten postup urychlilo. Když by pak byl projekt přijatelný pro obyvatele, kteří eh, tam bydlí, tak by to celou eh, věc velmi urychlo, protože by protest byl značně eh, menší. Pak si myslím, že bychom měli také ehm, vzít úvahu energetickou účinnost. V případě energetických struktur měli bychom zvážit, jaké možnosti jsou dosažitelné v dohledné době a neměli bychom jen vycházet z toho, že potřeba energie bude neustále narůstat. A podle toho tak podle cílů energetické účinnosti a jednotlivých opatření by jednotlivé distribuční sítě pro obnovitelné energie měly být dobudovány a pro decentrální energii, ty by měly být dány k dispozici pro zabezpečení dodávek energií. K tomu potřebujeme samozřejmě i přenosové sítě mezi státy, tak aby si tyto státy mohly energii vyměňovat. A e, v tomto duchu předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Paní Krostet. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o energetické infrastruktury pro rok 2020, tak si myslím, že je to opravdu potřebné. Musíme tady eh, učinit velké investice 200 miliard euro jsme na desetiletí eh, naplánovali právě na investice do energetických infrastruktur bez pochyby, na, eh, bez eh, ohledu na způsob výroby. Každopádně tyto infrastruktury potřebujeme. Současná energetická krize je možná příležitostí nalézt nějaké alternativy k současnému stavu díky technologickým inovacím a možná, eh, když tady podpoříme výzkum, tak to bude také zdroj růstu a vylepšíme počet pracovních míst. Je tady potřeba podpořit výzkum, inovace a musíme mít, eh, nebo měli bychom mít aktivní politiku financ- financování s inovativními nástroji, eh, Evropský fond pro inovace, pro patenty ale také existující nástroje, jako je politika soudržnosti, spolufinancování eh, nových nástrojů, eh, vylepšení eh, pravidel pro náklady a zmírňování rizika. A myslím si, že také daň z finančních transakcí nebo zelená daň z uhlíku nebo dražby emisí mm, a obchodování s povolenkami. Všechno toto může přispět k vylepšení situace. Musíme se přizpůsobit eh, specifické povaze nových energií a jejich přepravě, eh, také pokud jde o energii z obnovitelných strojů, například solární nebo eh, větrné. Musíme tady diverzifikovat zdroje energií. Samozřejmě je tady také potřeba dynamickou tarifikaci, tak abychom snížili tedy výdaje energie, abychom měli úspory a podpořit konkurenceschopnost evropského průmyslu, malých a středních podniků zejména a měli bychom lépe kontrolovat spotřebu energií a mělo by to mít samozřejmě přínosy ekonomické i ekologické a to je pouze několik myšlenek, které jsem chtěla tady zmínit. A pan Brody nakonec. Děkuji. Pane předsedající, chtěl bych poděkovat paní kolegyni Roveně Plump za její eh, stanovisko. Myslím, že je opravdu velmi eh, důležité. Jenom bych chtěl něco málo upřesnit. Jsou to věci, které by měly být součástí nového sdělení komise, proto bych chtěla požádat eh, komisi, aby nám také sdělila zda roadmap do roku 2050 Eh, bude obsahovat také určitou změnu lhůt eh, oproti tedy letům 2020 a té strategie 2020. To si myslím, že je velice eh, důležitá věc, kterou je třeba mít na paměti. Chtěl bych dodat, co se týče tohoto stanoviska, že vidím, jak významné je z mnoha stránek postupovat systematicky. A zejména v tomto případě je to jasně patrné, protože musíme zvažovat na jedné straně potřebu eh, přizpůsobení se klimatickým změnám, eh, protože už dochází ke klimatickým změnám a to vyžaduje určitý druh údržby území a chování se tedy k území, což nese sebou veliké náklady. A tyto náklady budeme schopni nést, jen když budeme také schopni systematicky využívat veškeré e, obnovitelné zdroje, které na našem území máme. Konkrétně mám na mysli biomasu, e, zemědělské a lesohospodářské zbytky. A co se týče udržování vody, tedy vodohospodářství, je zapotřebí eh, předcházet eh, eh, záplavám, což nás upozorňuje na to, že potřebujeme Eh, také přehrady, které také mohou poskytovat elektrickou energii a mohou vytvořit takový eh, správný způsob údržby eh, daného území. Mohou k tomuto způsobu údržby napomáhat příznivým způsobem. Takže zapotřebí, abychom se postupně přizpůsobovali klimatickým změnám tak, abychom zaručovali, že celé naše území se bude vhodným způsobem těmto novým situacím přizpůsobovat. Děkuji. Děkuji. Pan Invalian. Děkuji vám, pane předsedající. Jako stínová zpravodajka z ITRE už jsem zdůrazňovala, jak je zapotřebí investovat do inteligentních sítí. To musí být jedna z našich klíčových priorit. A jsem velice ráda, že paní navrhovatelka se o tom několikrát tady zmiňuje. Měli bychom usilovat o decentralizaci eh, a eh, zlepšení situace pro spotřebitele tak, aby inteligentní sítě mohly využívat také eh, obnovitelné zdroje. Nicméně nyní chci hovořit o konkrétně o obnovitelných zdrojích ano, jsou důležité pro budoucnost, to je jasné. Neměli bychom se ale na tu situaci dívat jen černobíle. Obnovitelné zdroje a jejich technologie mají i svůj dopad na životní prostředí a nehodí se ve všech aplikacích nebo ve všech místech. Je zapotřebí rozhodnout, do čeho konkrétně investovat a kde konkrétně investovat. Proto musíme často zvažovat například i náklady na tyto technologie. Což mě vede k otázce financování energetické infrastruktury. Viděli jsme čísla od komise, která opravdu působí mohutným dojmem. Jedná se například o větší poptávku po energii, o potřebě o modernizaci, po modernizaci infrastruktur. Já jsem liberálka, takže pro mne eh, je je tu otázka toho, jak či zda využít tedy tu daň eh, z finančních transakcí. Já si myslím, že paní navrhovatelka by tento text nebo tento bod tam neměla zmiňovat, eh, protože parlament nejdříve eh, by se měl dohodnout o této zprávě a abychom dosáhli konsensu, tak je nevhodné tady zmiňovat konkrétně tento bod. Musíme zvažovat také celkový hospodářský kontext a podporovat proto eh, projektové eh, bondy, projektové dluhopisy a spolupráci s Evropskou investiční bankou. Trh musí být ohnací silou a eh, jen v případě, že zde není jasně tedy eh, jasná, eh, jasná poptávka ekonomická po určitém druhu projektu, tak teprve pak by měly nastupovat veřejné prostředky. A e, právě proto je zapotřebí využívat o něch e, dluhopisů. A jedná se zde tedy nejen o využití těchto projektových bondů e, pro tento typ nebo pro toto odvětví, ale je třeba používat i v dopravě a v jiných odvětvích. Ještě jednou chci poblahopřát navrhovatelce a těším se na spolupráci. Děkuji, pan Líze. Pane předsedající, i e, z mé strany bych chtěl poděkovat paní zpravodajce. Ještě dodatečný aspekt bych rád vnesl do diskuze. A e, také, myslím, tomu připravím i pozměňovací návrh. Pochopitelně potřebujeme infrastrukturu a potřebujeme vyšší podíl obnovitelných energií. Ale myslím si, že velice důležité je eh, podívat se na spotřebitele, a to ve dvojím slova smyslu. Jednak eh, máme obrovský potenciál eh, úspor energií a účinnosti energetické, když se nám podaří spotřebu energie ze středně a dlouhodobého hlediska snížit, pak budeme potřebovat méně investic do sítí, než kdybychom měli nárůst spotřeby energie. A proto bychom měli a to je také výzva komisy, eh, co se týče cestovní mapy 2050. Eh, eh, myslím si, že bychom měli tady přednést mít takovou realističtější prognózu týkající se spotřeby energie. Myslím si, že by bylo výhodnější, kdybychom vycházeli z energetické účinnosti, než kdybychom pouze mluvili o nárůstu podílu obnovitelných energií. A velice důležité je, abychom se podívali na demand management. Stále více eh, máme co dočinění eh, s volatilními energiemi v sítích a eh, pak je velice důležité se podívat na to, kdy, prout, kdy energii spotřebováváme a kdy ne. Jednoduchý příklad, když máte třeba nějakou chladírnu, tak mm, musíte mít určitou teplotu vždy, které dosáhnete a tato teplota nesmí jít příliš moc nahoru, v, tomto, v této chladírně nesmí být příliš teplo. Ale jestli tam je třeba, jestli se třeba ochlazuje v noci a teplota jde dolů a máte máte tam určitou takovou, eh, takový puffer po pár hodin, než dosáhnete eh, teploty určité, eh, pak musíte používat elektřiny, abyste to zase snížili, tak to je libovolné rozhodnutí, ale mm, daleko do větší oblasti se dostaneme, když se podíváme na podíl elektromobility v Evropě a ehm, bylo vypočítáno, že eh, auta stojí 22 hodin denně a jenom dvě hodiny denně se s nimi jezdí. Jestliže eh, tedy budeme mít ehm, eh, moudrý takzvaný demand management a budeme moci to řídit tak, ehm, že se naláduje, se nabije auto, a bude tady hodně elektřiny, tak budeme moci e, jít přes náklady a přes řízení ceny a dosáhneme e, toho, že auta částečně budou používána jako takové zásobníky. Když auto stojí a nejezdí, tak může samozřejmě elektřinu e, předávat nebo dávat pryč tak, aby se tím napájely jiné procesy, které jsou nezbytné. Myslím si, že musíme se ubírat v tomto směru, protože když všechno budeme dělat jenom přes nárůst obnovitelných energií a budeme to financovat jen přesto a nebudeme využívat těchto inteligentních přístupů, tak celá ta věc se pro prodraží. Bude dražší, než kdybychom zvolili integrovaný přístup. A e, tímto se dostávám k poslednímu bodu, a to je financování. Jsem tak trošku v nejistotě, jak bychom měli postupovat dál. Na jedné straně e, se všichni e, bojí toho říkat, že by to mělo být financováno přes potřebu energie, ale na straně druhé je to vlastně princip zapříčinitele. Tam ten říká, že ten, kdo infrastruktury využívá, který potřebuje elektřinu, tak musí taky financovat. Proč by nějaký podnik, který má extrémně nízkou spotřebu energie, proč by třeba přes podnik, který takto vyhospodařuje své zisky, proč by měl spolufinancovat ty, kteří mají vyšší nebo hodně vysokou spotřebu elektřiny. Já si myslím, že to je i výzva na tržní hospodářství. Ten, kdo chce elektřiny využívat, tak eh, ji musí také financovat. Toto všechno musí být vyváženo, musíme si být vědomi důsledků toho všeho, ale pořád jenom volat po veřejných prostředcích, to si myslím, že by eh, princip toho zapříčinitele, to by tomu neodpovídalo. A měli bychom přesně zvážit, zvážit, jak bude vypadat dobrá reakce na národní a mezinárodní úrovni. Děkuji vám. Děkuji. Než předám slovo zpátky zpravodajce, tak musím říci, že pan Prody měl konkrétní dotaz na komisi, proto bychom se mohli tedy otázat komise. Nicméně zástupce komise zde není. Zajistíme však, aby patřičné oddělení vám poskytlo odpověď a pokud eh, tedy kolegové eh, toto nepředají na patřičná místa na komisi, tak eh, zajistíme, aby se to tam dostalo písemně. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji všem kolegům a kolegyním za jejich příspěvky. Bohužel víte, že postup nám umožňuje, aby využila jen omezený počet znaků Snad to je důvod, proč jsem nemohla dodat všechno, co bych si přála. Připravím setkání se stínovými navrhovateli s kolegy, eh, abychom mohli prodiskutovat pozměňovací návrhy. Já teď nechci reagovat na všechny jednotlivé body, které byly dnes nadneseny, ale jsem přesvědčena, že e, dosáhneme za náš výbor o vytvoření dobrého vzhledem k tomu, že cílem je, e, je energetika, životní prostředí v EU a že si přejeme, aby Evropská unie e, byla v globální aréně tím hlavním nebo špičkovým hráčem, který je schopen eh, se poprat s, s tímto aspektem, eh, a to jak pro bezpečnost, finanční bezpečnost eh, našich občanů evropských. Ještě jednou vám všem děkuji. Těším se na pozměňovací návrhy. Thank you very much. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy stanoví, že 2. května je tedy lhůta pro předložení pozměňovací návrhu, 24. se bude hlasovat ve výboru, ve výboru ITRE 26. května a na plenární zasedání se tato sféra dostane v červenci. Tímto jsme dokončili náš bod na pořadu jednání číslo 11 a přejdeme k dalšímu bodu, kterým je výměna názorů s komisí se zástupci eh, komise EMA a EJAS ohledně antidiabetického léku Mediator. Na úvod eh, dostane slovo zástupce komise. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, eh, pane předsedající. Jsme velice rádi, že zde můžeme zodpovídat na dotazy eh, poslankyně a poslanců, ale jen na úvod bych ráda řekla, že mediátor a jeho případ začal v roce 1999, ještě předtím, než jsme měli legislativu zaměřenou farmakovigilanci na úrovni EU. Víte, že z roku 2004 je tato legislativa, eh, která zavádí určitá pravidla farmakovigilance na evropské úrovni a tato legislativa následně byla posílena v roce 2010, neboli ta, která byla přijata teprve loni na podzim. Nová, eh, nová legislativní pravidla posilují úlohu farmakovigilance která je poskytnuta agentuře EMA, eh, protože pracovní skupina, která se tímto v době mediatoru, eh, se stala nebo stává se formálním výborem. Nová, nový legislativní akt eh, také se zabývá kontrolou a zvládání rizik souvisejících s léčivy a rozšiřuje tuto kompetenci, protože interpretace toho, co je rizikum, je širší, takže začlenuje i takzvané nežádoucí účinky. A nyní je zde také silnější příležitost zavést při autorizaci neboli schvalování určité podmínky a také monitorování léčivého přípravku. Eh, komisař, eh, když došlo v případě mediátor, nás požádal, abychom provedli zátěžový test a zjistili, zda v současnosti za stávajících legislativních aktů eh, z roku 2010 tedy by se opět mohl stát podobný případ jako případ mediátoru. A já vám mohu říci, že bohužel náš závěr je, že ano, že by se to stále ještě mohlo udát, takže naše legislativa musí být ještě dále posílena. Samozřejmě je to legislativa, kterou jsme nedávno přijali, která teď vstupuje v platnost, ale podle našich analýz, pokud si přejeme být na 100% jistí, že podobný případ jako mediátor už se nestane, musíme legislativu posílit. A to zejména u tří aspektů. Za prvé, potřebujeme vždy, když dojde k národnímu stažení léčivého přípravku, zahájit komunitární postup. V případě mediátoru, jak víte, nikdy nedošlo k národnímu stažení, protože k tomu stažení bohužel nedošlo ale i kdyby bylo došlo k národnímu celostátnímu stažení léčivého přípravku, nebyla zde povinnost členských států přednést tento případ na celoevropskou úroveň. A toto by pro nás bylo zárukou. Teď máme agenturu EMA, která bude fungovat eh, jako eh, strážce takže by bylo zapotřebí zahájit eh, proces na úrovni celé EU. Za druhé, jsou zde určité případy farmaceutických společností, které někdy stáhnou eh, produkty dobrovolně. A to se stalo právě v případě mediátorů, jak si vzpomenete. V roce 1999 v Itálii a ve Španělsku eh, tento léčivý výrobek přestal být uváděn na trh, protože Eh, farmaceutická společnost dobrovolně tento produkt stála, ale nebyla zde žádná povinnost informovat patřičné orgány o tom, zaprvé, proč se to stalo, proč ten podnik stáhl daný výrobek v určitém členském státě takže máme za to, že když jde k dobrovolnému stažení z trhu, je pokaždé zapotřebí, aby podnik měl povinnost informovat kompetentní orgány a udat důvod stažení z trhu. Takže je zapotřebí informovat orgány jak na národní, tak na evropské úrovni, proč došlo k tomuto stažení výrobku. Za třetí, tím třetím aspektem je, eh, kvůli transparentnosti Eh, ve všech těchto eh, studií zaměřených na situaci eh, posléze, tedy po uvedení na trh daného případu, potřebujeme, vzhledem k tomu, že sbíráme údaje, potřebujeme mít databázy, a musíme mít jistotu, že všechny studie, k nímž došlo po uvedení léčivého výrobku na trh, a že všechny členské státy budou mít přístup k těmto studiím, tedy k těmto databázím o výsledcích studií že tato databáze Deutranet eh, bude k dispozici. Na závěr bych eh, ráda uvedla, že na legislativní úrovni je zapotřebí nadále pracovat. Případ mediátoru se udal, protože v té eh, chvíli se jednalo o kompetence členských států. Nebylo to v, nebylo to v kompetenci ani agentury, ani Evropské unie. A proto EMA a komise jednali ehm, za plného respektování tehdejších pravidel a e, nebyla zde žádná kompetence na úrovni EU. Děkuji. Předám slovo zástupci EMA, panu Andrasovi Patovi. Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové. Rád bych poděkoval za to, že mám možnost zaujmout stanovisko k případu Mediator. Benu Florex. Jak eh, už řekla komise, eh, tak eh, ani komise, ani EMA nenesou přímou zodpovědnost za tento produkt nebo za skupinu produktů. Ehm, I když přeci jen v letech 98 až 99 až do roku 2000 v takzvané farmakovigilanci, tedy v pracovní skupině, se hovořilo už o tomto produktu a hned se k tomu konkrétně i vrátím, jakou formou se o tomto produktu diskutovalo. Tenkrát byla vyštěna varování, ale ještě se nemluvilo o toxicitě přímo. Tedy byla to varování, která vedla k tomu, že eh, tento produkt byl v Itálii stažen z trhu. V letech, tedy v prvních letech v roku 2000, nebo řekněme do roku 2009, se EMA eh, nikdy tímto produktem nezabývala, až v roce 2009 se začal tento případ Bionflurex eh, probírat a čtyři týdny později byl už produkt pryč z trhu. A proto v původní fázi EMA eh, neměla zodpovědnost. Proč eh, se eh, vůbec MR mluvilo o tomto produktu? Já jsem už zmínil farmakovigilanci a příslušnou pracovní skupinu. A tato pracovní skupina má dvojí funkci. Je to jednak funkce evropská a funkce takzvaná intergovernmentální. Evropská funkce se vztahuje k oněm produktům, které přes MRA a přes komisi jsou mm, schváleny centrálním způsobem. Dámy a pánové, to bylo v roce 19 1989 ehm, ehm, to bylo asi 20 produktů. Dnes je to víc než 600. Na eh, evropském trhu ale existuje více jak 90 tisíc eh, národně schválených nebo povolených produktů, o kterých členské státy, které, za které členské státy i nadále nesou zodpovědnost. A teď se snažte spolu se mnou eh, se vnést do situace roku 89. V té době totiž EMA byla jenom velice malinká agentura a sotva ještě, to bylo to vždycky velice čerstvé a tato agentura vůbec musela bojovat o své místo oproti velikým mocenským úřadům, které provádějí toto schvalování. A v této situaci farmakovigilance, a tedy ta pracovní skupina v této oblasti, spíše eh, si rozvíjela vlastní pracovní mechanismy na evropské úrovni, ale členové z členských států, eh, ti tam tenkrát seděli a eh, diskutovali o svých národních produktech a pak jeli zpátky do svých států a dělali si svoje vlastní národní schvalovací postupy. EMA nebyla ani moc oblíbená, ani moc vítaná mezi eh, těmito národními úřady a musela si teprve vybojovat své místo. Bylo naprosto nemožné, zcela nemožné, aby MRR vůbec někde během kávy řekla nebo během pauzy řekla, prosím vás, nemohli byste tento produkt přenést do naší kompetence. Představte si agenturu, která je stará sotva tři roky a řekne, my bychom teď chtěli eh, u vás v Itálii nebo u u vás, řekněme ve Francii, Teď bychom chtěli proniknout do národního trhu a um, prohlásíme, že tam jsou produkty nebezpečné. Taková agentura by už dneska asi ani neexistovala. A proto nejen formálně, ale i z politického hlediska EMR neměla vůbec žádnou možnost regulačním způsobem zasáhnout do těchto produktů. Agentura eh, si stojí za svou zodpovědností za tyto výrobky a také eh, ji bude realizovat. Ovšem agentura nemůže akceptovat to, že princip subsidiarity eh, bude používán proti agentuře jako obraný mechanismus dnes, ehm, že takto bude aplikován tento princip, do budoucna ehm, půjdeme s novou legislativou, eh, budeme eh, si vyžadovat větší možnosti ehm, působnosti, ale je, eh, tato zodpovědnost členských států je zároveň součástí Evropské sítě. Děkuji. Děkuji a teď dávám slovo um, um, IGAS. Je to další řečník, možná kdybyste začali tím, že se představíte a že představíte svou instituci, protože bychom, myslím, měli všichni o vás eh, všechno vědět, ale děkuji. Merci, monsieur le président. Etienne Marie, je suis euh, membre Děkuji. des Děkuji. Eh, jsem eh, členem inspekce, která zodpovídá ministerstvu zdravotnictví ve Francii a je to poprvé, kdy hovořím k Evropskému parlamentu a omluvte mě, prosím, pokud eh, se neorientuji eh, stoprocentně ve všech vašich zkratkách a věcech. Eh, já se tady pokusím vyjádřit ke dvěma věcem. Za prvé, my jsme tady eh, nezjistili pouze problém eh, úpravy, právní úpravy, ale je asi potřeba, abychom tady měli podrobnosti eh, o tom, jak je to s Benfluorexem na evropském trhu. K té první věci. Zjistili jsme v této záležitosti, která je skutečně zdravotnickou katastrofou pro naši zemi a kde jsme se dokonce obrátili na spravedlnost, tak tady byly určité problémy v právní úpravě, byly tam určité eh, nedostatky, které tady byly už velmi dobře popsány. A já bych tady zmínil dvě věci k tomu nařízení nebo právní úpravě. Může existovat nějaké pravidlo, ale je možné, že není dodržováno a nejsou ani, ani stíháno. Bylo několik případů, kdy ta pravidla nebyla aplikována a zároveň Eh, tady nebyly žádné postihy uvaleny. A my tady máme velice důležitá pravidla. V případě tohoto léku je tady asi 2000 pravidel a ty se uplatňují eh, pro nejrůznější eh, léky a tyto léky určitým způsobem, nebo tato pravidla vedou k tomu, že tady je eh, velmi silná ta právní stránka, je tady málo eh, rozlišování podle priorit a eh, tady se příliš nehodnotí, jaké jsou tady zásoby a vlastně se tady nevychází z reálného používání těch léků. Velmi často to je také zneužíváno. Měli jsme tady 70 předpisů které nebyly eh, povoleny, nebo na léky, které nebyly povoleny a přesto byly na trhu. V tomto vyšetřování jsme zjistili, že nedošlo pouze k problémům s pravidly a s jejich používání, a selhání francouzské agentury bylo způsobeno jednak legislativou, ale potom ještě dalšími věcmi, jednak organizací, metodologií a vlastně kulturou. Jednak tady byla velice zatížená organizace, eh, ředitel dělal 80 tisíc rozhodnutí ročně, byla to velice komplexní organizace, bylo tam mnoho expertů a eh, farmakovigilance tady přecházela až eh, na druhořadé místě, protože tady, tady byly určité týmy, které se zabývaly hodnocením přínosů a nákladů a vlastně se to všechno dělalo tak, aby experti tady si mohli přijít na své. během celé této záležitosti národní týmy tady neprováděli eh, dobré farmakologické postupy, nebo nezvažovali to tím způsobem, jak je potřeba, nezvaž- nevycházeli z reálné životnosti léku nebo to, jak se používá a eh, špatně hodnotili nežádoucí účinky, nepřihlíželi k varování Itálie, Španělská a neustále se snažili o vědecký koncensus s firmou a využívali nejrůznější studie. Bylo tady 35 studií, které byly velice dlouhé a vlastně nikdy nedospěly eh, k nějakému konkrétnímu závěru. A dále bych chtěl upozornit na to, že pak je to také věc kultury. Protože my máme tady takovou právně vědeckou kulturu, která se zaměřuje eh, tady na tyto léky a agentury eh, s farmaceutickými firmami eh, tady tímto způsobem fungují, jsou tady obrovské svaz, soubory pravidel, také pokud jde o definici léku, ale tato kultura není zaměřená na to, že ten lék nějakým způsobem se účastí, úča, účastní eh, léčení pacienta, nějaké strategie léčení. Mm. Jsou tady samozřejmě také asociace pacientů a pojišťoven a ty u nás řešili tento problém eh, mediátoru. Nebyla to agentura a proto jsme do zprávy také napsali, eh, že eh, tady vlastně se snažili při tém, nebo si se postavil takým způsobem, aby to prosazovalo spíše ten lék, aby to bylo výhodnější pro ten lék než pro pacienta. Ehm, v roce 1998 eh, pan profesor Garatini z Itálie a potom také služba bilance italského ministerstva zdravotnictví se obrátili na Evropskou agenturu, právě pokud jde o mediátor a Itálie za pomoci Francie vypracovala zprávu, která byla velice přesná, velice eh, komplexní a v podstatě hovořila o tom, že tento lék je velice málo účinný a za druhé, pokud jde o jeho bezpečnost, tak jsou tady nežádoucí účinky velice závažné nežádoucí účinky a potom je tento lék chemicky velmi blízký anorexigenům. A Itálie navrhuje tři věci, které potom ovšem nebyly uh, uplatněny. Zpráva hovoří o tom, že je potřeba vyžádat si arbitrážní řízení podle článku 12 Evropské směrnice, to znamená požádat o přehodnocení uh, přínosů a rizika, ale k této arbitráži nikdy nedošlo, nebyla vyžádána ani Itálií, ani Francií. A Itálie také hovoří o tom, že je potřeba nechat vypracovat nové studie v laboratořích, jednak pokud jde o kardiotoxicitu a potom také eh, nakonec eh, po roce a půl eh, se dohodli na nějakém protokolu o, studie, o studii, ale nic takového se nerealizovalo, až o devět let později vlastně k tomu došlo. Eh, je to eh, studie s jako kardiografií, která nakonec vede k tomu, že ten lék je odhalen jakožto pochybný a e, italská zpráva také hovoří o tom, že je potřeba změnit e, shodnutí e, charakteristik tohoto produktu. Je potřeba tam zahrnout také to riziko kardiotoxicity, ale Francie se vlastně podle toho nezachovala, nezměnila tento popis. V roce 2003-2004 potom firma dobrovolně uvolnila nebo odstoupila z trhu ve Francii a v Itálii a toto téma už zůstává čistě francouzským tématem až do roku 2009. To je vše, co jsem tady chtěl přednést. Thank you very much. Děkuji. Předáme slovo kolegům, kteří požádali o možnost promluvit. Paní Grostet jako první. Děkuji vám, pane předsedající. Tato záležitost, nešťastná událost, probouzí celou řadu otázek. Důležité je, abychom si mohli vyslechnout současně jednotlivé aktéry, Evropská komise, eh, agenturu pro eh, léčiva i eh, posledního řečníka, který hovořil o zprávě. Já souhlasím s tím, že je tu celá řada různých druhů zodpovědnosti. Není tu jen jedna jediná celková zodpovědnost. Došlo k takovému řetězení zodpovědností, došlo k opomenutím, která byla hrozná a je třeba nepochybně posílit naši legislativu události a okolnosti eh, naštěstí v roce 2010 vedly k tomu, že jsme revidovali posílení farmakovigilance dohled na léčivy a můžeme poděkovat panu komisaři Dalimu, že se i hned věnoval e, tomuto tématu a zahájil e, zátěžový test mediatoru, eh, protože konečně došlo k tomu, e, že se zjistilo, jak vysvětlovala právě zaslední Evropské komise, že tu jsou tři slabiny v naší revidované nové legislativě z roku 2010. Um, ehm, oproti tomu, kdy já jsem tedy byla zpravodajkou pro tu legislativu z roku 2004 takže si na to dobře pamatuji, eh, jaké diskuze jsme vedli ohledně farmakovigilance a příslušné legislativy. Francie se rozhodla, že dojde eh, k, ke stažení eh, mediátoru, pak došlo k obecné reakci na úrovni EU na základě té legislativy z roku 2004. A teď vidíme, že v roce 2010 tou novou legislativou už bychom téhož výsledku nedosáhli. Pan komisař Dali má tedy nepochybně důvod k tomu, eh, vykonat tento zátěžový test, který zjistil, že zde jsou tedy tyto slabiny, které byly osvětleny Evropskou komisí. Já se chci zeptat Evropské komise, že poté, co došlo k tomuto konstatování, jak bude změněna legislativa, jak ji vůbec změníme, jak toho dosáhneme. Eh, má nám tedy eh, v květnu eh, pan komisař Dali předložit sdělení o informování pacientů a bylo by zapotřebí, aby tyto úvahy, které jsme slyšeli, byly co nejdříve zapracovány do následující práce. Mnohokrát to už zde bylo řečeno, že bohužel eh, lidé jsou chybující a můžeme chybovat je lidské a že nikdy nemůžeme na 100% předejít všem chybám. Nicméně zapotřebí, abychom předešli maximálnímu možnou procentu chyb a aby nedošlo eh, eh, nedošlo k tomu, že zůstaneme bez možné odpovědi, tedy při sebe menším podezření je zapotřebí mít připravený systém reakcí. Je tedy zapotřebí, pan komisař Dali sestavil takový systém, který bude na, mm, co možná nejvíce schopen reakce. Eh, je zapotřebí, abychom také přemýšleli o tom, jaké stanovisko zaujmeme při eh, při lécích, které eh, mm, neprochází IMM. Já vím, hovořilo se o IMM, hovořilo se Například jsem slyšela zprávu pana Etěna Mariho v roce 2004, když já jsem byla zpravodajkou při revizi té farmaceutické legislativy, tak jsme se snažili, aby co možná nejvíce akcí procházelo právě přes um, agenturu, aby nedocházelo k diskriminaci mezi evropskými občany. Jakmile dojde k nějakému stažení výrobku léčivého, tak je zapotřebí, aby došlo ke generálnímu stažení, všeobecnému stažení z celé EU, aby se nestalo o to, že Francie bude čekat z roku 2009 s tím, že stáhne nějaký výrobek z trhu. Tak proto vám chci říci, že není možné, aby MEM takto eh, eh, jednala pokud zde jsou všechny tyto nedostatky na úrovni e, legislativy, je to způsobeno tím, že bylo příliš mnoho žádostí o provedení různých e, aktivit e, této e, agentury. A je nezbytné, protože já si vzpomínám, že v oné době kdy jsme se snažili, aby co možná nejvíc tedy akcí procházelo přes eh, Evropskou agenturu pro léčivé přípravky a tehdy se namítalo, jak to budete financovat. Eh, musíte ponechat taky nějaké činnosti těm národním agenturám, ale jak vidíte, je zapotřebí, abychom o tom skutečně uvažovali a abychom eh, sledovali především to pozitivní, co může vzejít. K tomu, co říkal pane Etienne Marie, ve Francii. Je celá řada vyšetřovacích komisí, parlamentní, ze Senátu, z, z Národního shromáždění, eh, potom eh, pro léčivé prostředky, eh, dalších združení. Nicméně všechny, všechny tyto orgány vyrábějí celou řadu studií a závěrů, panuje v tom zmatek a především se zapomíná, že máme evropskou legislativu. Ve Francii máme tendenci tak trochu pozapomínat, eh, že eh, máme aplikovat také evropskou legislativu. Je zde dohled nad léčivy, musel, eh, říkalo se, že třeba transponovat, rychle transponovat tu evropskou legislativu o farmakovigilanci. Díky panu komisaři Dalimu došlo k těm návrhům pro informování pacientů takže vidíme, že my se snažíme ve Francii rychle a co možná nejlépe eh, transponovat, což by mohlo vést tedy k tomu, že budeme pak správně dodržovat tuto legislativu. Nemusíme všechno dělat čistě národní, můžeme se řídit eh, eh, podle toho, co je, co je dobře použitelné z evropské legislativy, nemusíme vymýšlet něco konkrétně našeho, francouzského je zde celá řada věcí, které bych chtěla říct a proto jsem se snažila vše jenom tak zhrnout. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, toto je opravdu skandál, eh, který se týká mnoha francouzů, ale samozřejmě také ostatních eh, Evropanů, protože oni byli eh, oběťmi to, této věci, těchto důsledků toho, kdy se nepřijala správná politická rozhodnutí a ustanovení ve vhodné době. My jsme poslanci Evropského parlamentu a jak připomněla paní Krostet, tak jsme tady zavedli určitou legislativu, která se zabývá farmakovilagencí v roce 2004 a potom v roce 2010. A teď je otázka, jak vyvíjet dále tuto legislativu a zabránit tomu, aby docházelo k podobným případům. To je naše role, role evropských poslanců, protože my jsme eh, tady, za, nebo role nás, kteří se zaměřujeme na tyto zdravotnické případy. Eh, pan komisař Dají eh, tady reagoval na jednu ústní otázku, kterou jsem mu položil 15. února na plenárním zasedání ve Štrasburku, ale neodpověděl tak, jak bych si to přál, a vy se to také tady řekla paní eh, Grostet. Eh, hovořilo se o tom, že to není pouze franko-francouzský problém, eh, i když samozřejmě v roce 2005 se zjistilo, že laboratoře eh, stáhly dobrovolně eh, tento lék v, v Itálii i ve, Franci, eh, pardon, ve Španělsku z trhu a potom už to působilo pouze ve Francii. A já doufám, že tady budou také trestní postihy, protože toto je evropský problém, tak jak tady bylo řečeno, protože během všech těchto let jsme se měli postarat o to, aby eh, Evropská agentura pro léky eh, tady eh, mohla se ujmout tohoto případu a vlády by tedy díky ní měly vědět, že tento lék měl být zakázán, protože byl zakázán v jiných zemích a došlo tam k určitým věcem. Tak jak jste tak jak jste uvedl pan zástupce agentury, nic na legislativní úrovni nehovořilo o tom, že tato agentura měla právo to udělat, nebo že to měla udělat. Ale měli jsme opravdu zajít tak daleko, aby se to stalo. Vyslechl jsem si tady eh, zástupkyně komise a potom také ostatní eh, řečníky a Myslím si, že to, co nám navrhl pan komisař Dali, je určitým paradoxem, protože jsme hovořili o tom, že to je francouzský problém, ale přesto tady je potřeba udělat určité rezistenční testy i právě na ten mediátor, takže se toho chopil tímto způsobem. A vy, paní zástupkyně komise, bez pochyby uznáte, že to je velice evropský problém a že je potřeba zabránit Eh, takovým případům, které se dějí, když se nestane nic, když nezasáhneme. Vedle toho, jaké kroky už jsme tady podnikli v roce 2004 a 2010, eh, je potřeba dalších věcí, protože ono nestačí pouze mít tady nějaký nový nástroj v rámci směrnice o informování pacientů, protože tam je samozřejmě potřeba některé formulace změnit, ale jde vlastně o eh, celý ten nástroj, o celý, celé to ustanovení, protože my se musíme postarat o seriózní reformy eh, systému farmakovigilance tak, eh, aby tady nebyly konflikty zájmu, které brání efektivní regulaci v oblasti léků. Musíme zajít dále, musíme zajít dále než to, co jsme udělali v roce 2004 a 2010 v této oblasti. Protože eh, změna směrnice o farmakovigilenci, kterou jsme přijali eh, v září 2010, pokud to bude kráčet správným směrem, tak přesto si musíme zamyslet nad tím, jak, eh, jaké jsou tady postupy schvalování a uvádění na trh a jakou roli tady hraje agentura. Eh, mohlo tady dojít, by dojít k tomu, že veřejné orgány budou oslabeny ve prospěch eh, tržních mechanismů a v rámci postupu vzájemného uznávání eh, tady máme určitou konkurenci mezi různými agenturemi nebo určitými orgány pro schvalování. Tady tady vznikla taková konkurence a je potřeba se na to podívat, protože národní orgány neustále usilují o kompromis mezi eh, zdravotnickými cíly a zájmem přitáhnout sem eh, nové eh, firmy, farmakologické firmy. Takže já si myslím, že tady je opravdu naléhavé, abychom tady měli kodex dobrých postupů, pro národní orgány, které upravují eh, používání léků v jednotlivých zemích. Musíme něco takového vytvořit. Tak, jak tady říkala zástupkyně komise, máme tady výsledky, nebo eh, ano, výsledky zátěžových testů, které byly provedeny eh, na podnět agentury a já si myslím, že brzy budeme mít tady všechny ty závěry a potom bychom my měli dojít k závěru, že toto není eh, nějaký drobný pozměňovací návrh nebo jenom několik pozměňovacích návrhů na směrnici, které musíme provést, ale musíme zajít dále a musíme opravdu pečlivě přepracovat naše postupy, musíme si vytvořit eh, nový kodex postupů v této oblasti, který bychom měli přijmout. Děkuji. Antonia Paranova. Thank you very much. Děkuji. Pro mě je to vážný případ, zvláště eh, já mám na to soukromý, eh, soukromý názor, po té, co jsem si přečetla veškerou informaci a také dokumenty, které byly k dispozici dosud, ale eh, pro nás, jako Evropský parlament, znamená, že bychom měli učinit vážné rozhodnutí. A jestliže máme legislativu, která je založena na nejlepší praxi, tak to nám nebrání v tom, abychom vytvořili legislativu založenou i na nesprávných praxích. A to není francouzsko-francouzský případ, to je velice vážný příklad, je to argument týkající se regulačních legislativ administrativních mezer, byrokracii a také eh, jde o velmi komplikované eh, procedury, které pravděpodobně někdy jsou zapracovávány do naší legislativy a my tady souhlasíme s radou. Mm, jsou to velmi komplikované postupy, které v některých případech poslouží zájmům průmyslu, ale zároveň eh, snižují zájmy veřejné. A my musíme najít tu správnou rovnováhu. V tomto konkrétním případě máme jasný důkaz mm, už kdy to, už to celé eh, začalo, je to rozpor mezi národními agenturami, eh, agenturami a e EMA. Později jsme měli legislativu ve prospěch mm, EMA, měli jsme tady více eh, větší, více, větší počet větší působnost a moc, ale to ještě neznamená, že rada byla nadšená se všemi návrhy, které jsme se snažili prosadit v legislativě farmakovigilance a pořád ještě, to znamená, že rada odmítla některé naše návrhy, zvláště ty, které se vztahovaly k mm, transparentnosti. A ráda bych připomněla, když byl předložen návrh tady v parlamentu, aby se otevřeli, mm, aby se mluvilo o, veři, o mm, rozporu zájmu, o tom mluvili experti EMA, tak parlament eh, hlasoval proti. Eh, bylo to velice pro mě překvapivé, pro mě i pro všechny ty, kteří podporovali eh, toto stanovisko parlamentu a jenom devět hlasů, o devět hlasů to eh, zroskotalo a náš argument přednesl Emma. Eh, bylo řečeno, že je to příliš komplikované a že to může být administrativním břemenem a eh, že tady musí být předloženo prohlášení o konfliktu zájmu. To hovoříme tady o řekněme 20 nebo možná stovce lidí, ale zároveň eh, tento systém v tomto parlamentu, to bylo v roce 2000, mluvilo se o konfliktu eh, zájmu a ta prohlášení, toho, která se tohoto týkají, jsou veřejně k dispozici. Takže pro mě to je velice dobrý příklad dvojích standardů, ale tyto, to jsou dvojí standardy, které by mohly být pro veřejnost mm, nebezpečné. Pak ke konfliktu zájmu. Tady musíme eh, zabránit třem, třem různým typům takovýchto konfliktů zájmu. Jedno je národní konflikt zájmu. A v tomto konkrétním případě historie. Když se podíváme na ten francouzsko-francouzský problém, tak eh, vlastně my tady máme národní konflikt zájmu mm, versus mm, mm, eh, konfliktu zájmu e EU, protože tady máme případ eh, národního protekcionismu, pak tady máme politický konflikt zájmu, ale předpokládám, že francouzské soudy budou schopny tuto situaci vyjasnit. A všichni, kdo do toho byli začleněni v nějakých nadacích nebo agenturách, budou moci tuto otázku později také vyjasní a bude jasné, jaké k všemu došlo. A pak máme profesionální konflikt zájmů, e, to je to, o čem jsem už hovořila. Dále, otázka výzkumu, který e, sponzoruje průmysl. V tomto případě v případě Merkovioxu a jiných produktů pořád ještě e, máme otázku výzkumu, který je sponzorován průmyslem a kolik důvěry máme vložit do tohoto a do jaké míry jsou naše rozhodování našich agentur plodná a jak bychom měli tomuto výzkumu eh, eh, důvěřovat. Nedávno jsme tady měli příklad, případ eh, o rozhodnutí EFSA, nešlo, nejde jenom o EMA, ale o farmaceutika, ale také jde o, o reklamaci v oblasti zdraví. Tady eh, došlo k nějakým eh, návrhům, šlo o mléko pro děti, potraviny pro děti a byl proveden intenzivní výzkum, který byl založen na vědeckých eh, důkazech, bylo to podporováno univerzitami a to vlastně bylo proti tomu, co tady prohlašoval nebo co žádal průmysl. A my jsme řekli, že bychom měli důvěřovat EFSA. Ale můžeme skutečně důvěřovat, když nemáme jasné prohlášení o tom, že tady existuje konflikt zájmu a jasné argumenty, které my jsme a jasné argumenty, argumenty, tak abychom mohli těmto agenturám důvěřovat. A pak konečně bych měla konstatovat, že zjevně tady je potřeba revize farmakovigilační legislativy a očekávám nové návrhy pana Daliho v květnu, protože on jasně prohlásil, že se e, zaváže k tomu, že vnese větší transparentnost do celé věci a že také bude se hovořit o konfliktu, že zabrání konfliktu zájmu eh, v těchto ehm, agenturách, které eh, se zabývají otázkami ehm, veřejné bezpečnosti a zdraví. Ale možná bych měla ještě říct, že ehm, v našem výboru jsme slyšeli řadu příkladů. My jsme eh, já si myslím, že nevždycky se jedná o pokrytí eh, veřejných eh, zájmů, o ochranu veřejných zájmů a já bych chtěla vyzvat k větší moudrosti, k větší eh, zodpovědnosti do naší práce do budoucna, tak abychom se nedostali do fáze, kdy budeme muset znovu zvažovat věci a dívat se, vracet se k naší legislativě a konečně a to není jediný a první případ toho, že se eh, evropská legislativa eh, nepřenáší do Francie. I v jiných členských státech to platí. Máme tři směrnice, které se vztahují eh, k tomuto přenosu a ty nebyly aplikovány ve Francii, tedy do francouzské legislativy. A teď máme toto, to se týká farmakovigilance, s tím máme taky problém. A toto je jasný důkaz korelačních tabulek, za které neustále bojujeme v každém dokumentu našem legislativním i v radě. A myslím si, že toto by se mělo zvážit velmi, velmi důsledně, protože za 9 nebo 10 let eh, kdy tento případ byl předkládán úřadům, tak desítky tisíc lidí zemřelo a to je cena za tuto nejistotu a byrokracii. Děkuji. Merci d'abord. Děkuji vám především za to, že jste uspořádali tuto schůzi eh, se všemi eh, aktéry, zejména s panem Spotrem Mikasu, z eh, zástupci komise a agentury EMA. Já jsem opravdu velice znepokojena ohledně dohledu nad léčivy, protože se tážu, k čemu vlastně EMA slouží. K čemu tato agentura skutečně je? V roce 1900 99 se žádá, eh, Itálie žádá, aby se zjistilo, jaký prospěch a jaká rizika může tato, mm, mm, tato léčba při, mm, přinést. Co se stalo? Eh, nic. EMA žádá EMA eh, říká, že nemohla později nic učinit, protože neměla legislativu, ale už v roce 1999 bylo žádáno, aby se stáhly, eh, stáhla léčiva. Vědělo se, že metylfloramin, eh, což je látka, která působí anorexii, je tam obsažena a že by tedy se měly stáhnout eh, léčiva nebo přípravky obsahující tyto látky. A pak zjistíme, že v čele EFSA a v čele farmakovigilance v EMA je Jean-Michel Alexandre, ten samý člověk, eh, který eh, se zabývá eh, jak farmakovigilancí, tak sanitárními záležitostmi. Jak bylo řečeno v roce 1990 v té zprávě od doktora Gratinyho, to bylo velice jasně. Žádalo se od laboratoří Servie, aby provedli studii, význačnou studii ohledně problémů se srdcem u osob, ale muselo se čekat na rok 2006, devět let, aby se eh, řeklo, eh, že tento lék může působit potíže, takže zapotřebí provést skutečnou to studii. A pak eh, Erika Badí, další osoba, který je opět ředitelem francouzské agentury a současně i osobou zodpovědnou za farmakovigilanci. Vždycky to jsou nějací francouzi, kteří sedí na obou dvou židlích. A k čemu tedy tedy dochází? Z roku 2000 už máme tady upozornění od Španělska, která, které uvádí, že dochází v souvislosti eh, s mediatorem eh, k problémům. A ptají se, co máme dělat. V roce 2004 další dopis, který informuje EMA. Oproti tomu, co vy říkáte, paní z komise, je zde informace žádaná. A upozorňuje se pozor, s tímto medicamentem souvisejí problémy. Co na to udělá EMA? V roce 2003 Italové se ozvou, co dělá EMA do roku 2004? Nic. Je zapotřebí čekat do roku 2006, aby konečně laboratoře Servie provedly eh, onu studii, aby se zjistilo, že dochází tedy eh, k nežadoucím účinkům na srdce. Co děláme? Nic. Stažení Eh, léku ve Francii bylo provedeno pozdě eh, a to eh, teprve proto, že pneumolog informoval o takovéto možné situaci, že může dojít ke smrtelné kardiopatii. A dostali jsme se do roku 2010 a EMA konečně tedy žádá stažení léčiva Mediator. Opravdu otevřeně řečeno, paní Groste to už uvedla, že je zapotřebí mít té evropské autorizace. Já nejsem proti, opravdu ne. Ale co jste dělali? Tam teď počkejte, paní Grostete, vy jste také předtím mluvila, jsou tu střety zájmů mezi jednotlivými orgány a laboratoři Servie na úrovni EU, co pak nebylo možné eh, varovat eh, na základě toho, že určitá země řekla, že dochází k kardiopatím. K čemu to tedy všechno bylo? A ještě uvedu poslední příklad, který souvisí s EMA. To je pan Demrix z laboratoří GSK, švýcarské, eh, pardon, švédské orgány eh, prohla, eh, prohlásili, že dochází k problému s narkolepsí v souvislosti s tímto produktem. Švédské orgány se rozhodly, že panem Rix stáhnou kvůli narkolepsii a Francie i když přišla na celou řadu případů e, narkolepsie, co učinila? Tři roky nečinila nic, je zapotřebí ještě provést další studie, bylo prohlášeno ve Francii. Co všechno potřebujete, aby se stalo, než začnete jednat? To já shledávám velice závažným. A když zde máme zástupce komise, eh, když zde máme inspektory, pokud EMA je tady o toho, aby autorizovala léčiva, která jsou z 80% financována laboratořemi a nepoužívá se e, potom princip obezřetnosti ve prospěch pacientů, ale ve prospěch farmaceutických firm, tak to je opravdu závažná skutečnost. Prosím, přečtěte si zprávu IGAS. E, pokaždé se, se hovoří o tom, že se, že se přehazuje ten horký brambor a pan ředitel zde uvádí, my jsme neměli patřičnou legislativu, abychom mohli jednat. Proč jste ale takto jednali eh, s ohledem na, na eh, mediátor? K čemu je dobré, aby nějaká země vás varovala, když vy stejně pak nic neučiníte? Pokud farmakovigilance má sloužit pro um, laboratoře, nikoli pro pacienty, tak se tážu, k čemu vlastně máme agenturu EMA. Děkuji. Děkuji. Pokusím se určitě vnést trochu klidu do diskuze. V každém ohledu a pokud to půjde, také tuto diskuzi trošku strukturovat. Za prvé, každý, kdo si myslí, že změnou farmakovigilance a její legislativou, ať už je nutná či není nutná, Každý, kdo si myslí, že může zabránit takovémuto případu, jako nastal tady, tak ten se mílí. Dokud my všichni tady připustíme, aby existovala národní schvalování eh, léčiv, tady, která jsou na národní úrovni schvalována, pokud toto budeme umožňovat, tak budeme zažívat vždy znovu takovéto případy. Jak řekla François Krostet, jsem pro centrální schvalování. Byla jsem vždycky pro, ale neměla jsem tady někdy většinu. Francouzi všichni, jak tady seděli, ostatní Němci, chtějí své národní schvalovací úřady si ponechat protože eh, je tam mnoho členů a mnoho lidí, kteří tam pracují. A protože chtějí i nadále tam být zaměstnání a chtějí být důležití. A Kdyby se nám podařilo eh, mít jenom evropská schvalování, paní Revazi, tak máte právo eh, se pouštět do EMA. To teď, toto právo nemáte, to je teď neuroza, kterou prožíváte. Proč je to neuroza? Eh, proč ta agentura dělala něco špatně? stanovy agentury, stejně tak jako všech agentur, ostatně oni mají své, svůj status, své stanovy, tak eh, tyto eh, předepisují eh, agentuře EMA, jak má být ehm, formována. To můžeme tady parlamentem změnit. Já bych to ráda změnila, bych ráda změnila pár věcí. A e, i orgány jsou tady e, definovány, stejně jako ve všech ostatních agenturách, ať jsou to agentury pro chemikálie či něco jiného, EFSA a podobně. Všechny mají rozdílné, mm, e, všechny jsou rozdílné, někdy vytvoříme nový výbor pro farmakovigilanci ale jsou tady jasné struktury. Členské státy před 15 lety mm, neviděli rády, že vznikne Evropský úřad pro schvalování. Pan Pod to popsal. Členské státy um, to nenáviděli a mm, mezi sebou si dali za cíl, že v hlavním výboru, eh, který je zodpovědný za tyto, léč, tato léčiva, že bude mít vždycky jedno zástupce na členskou zemi. Takže paní Rivazi, podívejte se nejprve na tuto věc. Já jsem první, kdo to chce odbourat. Okamžitě se, mm, se pustím do toho, aby se to odbouralo, ale to musíte změnit ve stanovách. EMA se moc do toho eh, nehrne, aby měla vždycky z různých států různé zástupce. To znamená, jde o strukturu jako takovou. Tedy, co můžeme udělat pro to, abychom měli jistotu, že neohrozíme eh, tato eh, eh, léčiva. I tady bych poprosila, abychom vnesli do celé diskuze trochu více klidu. Marie, sledoval, pamatuju si ještě dobře na vaše jméno, řekla jednu důležitou větu, řekla řadu důležitých věcí, ale jedna byla obzvlášť důležitá. Nové žádosti jsou daleko zajímavější než ehm, péče o daný stav léčivo, které je nově schváleno, já myslím, že tady bychom se neměli nic předstírat, o tomto léčivu víme málo. Existují klinické pokusy, pak různé eh, testy a všechno možné, ale víme o tomto léčivu vlastně málo, velmi málo. Máme jen naději, to ano. Většinou mm, jsou to pacientské organizace nebo lidé, kteří jsou nemocní a také průmysl, jistě. A o tomto léčivu najdeme jenom, zjistíme jenom něco, když ho budeme denně aplikovat. A proto eh, rozumná, robustní farmakovigilanční legislativa, ta už dávno tady měla být, ale i na tomto místě bych vám ráda řekla. Farmakovigilance je dobrá pouze tehdy, když eh, si ponechá veškeré údaje. Nemáte žádnou záruku, že každý lékař, eh, každému pacientovi, kterému předepisuje lék, mm, že se, ho, že ho, že se pacient zeptá na vedlejší účinky. Tady garance není a ještě daleko menší záruku máte, že lékař potom podá zprávu dál. To znamená, sběr dat, který tady máte k oblasti farmakovigilance, to je všecko náhodný sběr. A vždycky je to spojeno s určitou nadějí, ale přesto je to důležité. Ale péče o daný stav a potom dávat pozor na léčiva poté, to je zásadní věc a to je to, o co se nám jedná také. Někteří z vás řekli například, že paní že EMA mm, musí mít eh, dozorčí povinnosti silnější, nebo že EMA v tomto smyslu nic neudělala. Ano, i tady bychom měli rozlišovat mezi dvěma zásadními eh, agenturami, typy agentur, eh, zdali je to agentura managementová, nebo jestli má plnit jiné funkce, jsou tady dva typy agentur. EMA jako úřad nemůže nic udělat, musí podávat zprávy Evropské komisi a Evropská komise eh, to pak implementuje dále. EMA může vydat tiskové prohlášení, ale eh, když paní Rivazi říká, že komise informovala, to jistě komise informuje pouze podle informací, které obdrží z EMA, odkud jinot by měla ty informace obdržet. Ani paní Testorie neměla někde v kapse, ani někdo z dřívějších komisařů. Tady bychom měli jasně ukázat, že EMA nemůže, nemá nezávislost úřadu, který má přímé možnosti zásahu nebo rozhodování. To je dost důležité, abychom na to nezapomněli. Takže co můžeme teď změnit? Někteří z vás řekli, kolegyně Paranova řekla, že tady jde o daleko komplikovanější postupy a o byrokracii paní Paranová ještě řekla jednu důležitou věc. Mluvila o konfliktu EMA vůči národním úřadům. Tento konflikt existuje i nadále. A věřte mi, i nadále je to tak, že národní úřady každý centrálně schválený léčivo vidí nerady. Uh, Raději by to měli schváleno na národní úrovni. Každé jednotlivé léčivo. A teď se vás zeptám, myslíte si, to vážně, myslíte si vážně, že 27 čl- eh, rozdělných systémů bude lepší? Skutečně jste o tom přesvědčena, paní Rivazi, když říkáte, že EMU nepotřebujeme? Opravdu si to myslíte? 27 systémů, v kterých máte 27 mm, typů schvalování, myslíte, že to bude lepší a bezpečnější, tak to vám děkuji. Nebo myslíte, že se to dá lépe kontrolovat, nebo že to bude transparentnější, kde berete tu naivitu, že v toto věříte nemusíte ani moc o tom přemýšlet. Podívejte se na to, co dělají členské státy. Je to komplikovanější, je to méně transparentnější, mnohem méně transparentnější, mm, paní Paranova. Ti experti z EMA musí prohlašovat, vydat prohlášení o finančních zájmech a pan Pod by vám to jistě ještě vysvětlil. Samozřejmě musí dojít k tomuto disclosure. A ještě ke korelačním tabulkám. Ano, ty jsou důležité, ale i tady nemluvíme o tom, že členské státy nepřenášejí legislativu jedna ku jedné do svých. Tady musí být trpělivý, tady to může všechno stát na tom papíře, ale hlavně se to musí aplikovat. Žádná koroleční tabulka eh, na světě vám nepředepíše zátěžové testy, nebo vám neřekne něco vážně o aplikaci v členských státech. To nastane jenom, když dojde k nějakému problému, když třeba se to dostane do vody, do řeky, nebo když mm, se objeví první nemocní. Předtím si to vůbec toho nevšimnete. Předtím je to jenom v nějakém legislativním dokumentu a vy si všichni myslíte, že to funguje. Takže to jsou body, kdy bych vám ráda řekla, že s tím mám problém. Ještě vám si říci, že si nedělám iluze, protože budeme mít vždycky problémy s léčivy. Jediná výhoda je,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 je centrálně schválený ne, léčivo, které bude mít i centrální místo. Centrální. Tam můžu přesně kontrolovat, co se děje, ale to nemohu udělat v případě národních úřadů. A také to nemohu udělat v případě různých národních úřadů, které zcela svévolně někdy provádějí vzájemné uznávání, tomu, čemu říkáme mutual recognition. U, tak toto funguje u národně schvalovaných léčiv. Myslím si, že bychom neměli propadat této iluzi. Jsem ochotná jít do některých změn ve stanovách, to je velice důležité. A to ve všech agenturách. Dávno jsme to měli už některým agenturám zakázat, aby někdo, kdo je v představenstvu nebo v dozorčí radě, aby byl zároveň výkonným ředitelem. To platí pro EFSA, tam nastal takový případ, to platí pro ECDC, tam taky jsme to měli. Platí to pro celou řadu dalších, ale pokud eh, to není upraveno jinak, tak se nemůžeme ani divit, že eh, v představenstvu sedí členské země a že to někdy Teď je to třeba irské předsednictví, to bylo aspoň do nedávna, pak máme, pak jsme měli francouzské předsednictví. Nemůžeme se divit takovýmto případům. Takže to mi tolik nevadí. Ale při každé akci v minulých 15 letech jsem stále znovu opakovala, že ty, na které musíme se soustředit, do kterých bychom měli bušit nebo bychom je měli obvinit, to jsou členské státy, to není náš systém. Můžeme to celé zjednodušit, Antonio, ano. Ale poslední, co chci, je, abychom oslabili EMA. To je totiž naším, to je jediný trumf, který máme. Pokud něco udělala nesprávně, v pořádku, ale musíme jí to prokázat. 89 eh, až 99 určitě v tomto období nic špatně neudělala. Ale co neproběhlo korektním způsobem ve Francii, eh, to tady Marie zcela jasně popsala. A myslím si, že je pěkné, že jsme tady probírali i národní případy v Evropském parlamentu, protože to nám ukazuje celou situaci zřetelněji. Takovýto národní případ, jako byl francouzský případ, nám jasně ukazuje, že eh, národní schvalovací postup byl nesprávný a doufám, že na to všichni nezapomeneme. Thank you, Linda McEwen. Děkuji, Linda McEwen. Děkuji, pane předsedající. Myslím, že to, co jsme slyšeli ohledně historie mediátorů, jasně ukazuje na to, že tu jsou nedostatky a mezery v systému já jsem byla zpravodajka pro poslední legislativu ve farmakovigilanci a proto pocituji zvláštní zodpovědnost. Když jsem zjistila v lednu, ať se jedná v souvislosti s mediátorem, kontaktovala jsem agenturu EMA, bylo mi řečeno, že nová legislativa všechny, všechny tyto mezery pokrývá. Teď jsme potom zátěžovém testu viděli a já jsem velice vděčná komisi za to, že tento zátěžový test provedla a zjišťujeme, že došlo ke změnám eh, v legislativě, které je třeba teď vyřešit. A je třeba, abychom jednali rychle, eh, ještě předtím, než bude implementována ta nová eh, legislativa. Ty mám různé stínové zpravodaje. Bylo by pro nás tedy velice užitečné, protože mm, ta součást legislativy, která se týká informací pacientům, je součástí též legislativy bylo by zapotřebí jednat rychle. Tady mám celou eh, řadu dokumentů, které se týkají eh, zátěžových testů. Já jsem byla spravodajkou, máme tedy stínové spravodaje a také bychom rádi věděli, co vlastně komise zjistila v těchto zátěžových testech. Chtěli jsme posílit eh, tu novou legislativu. Chtěli jsme na základě rad od EMA a od komise bylo, že se snažíme posílit systém, ale pokud tady dochází k těmto potížím, já si myslím, že některé se dají vyřešit poměrně rychle. Automaticky by mohlo fungovat, že pokud dojde k jednomu stažení v jednom státu, tak by to bylo mm, na úrovni EU. Totež by pak platilo u farmaceutických společností, u farmaceutického celého odvětví ohledně stahování léčiv. Myslím, že všichni zde v Evropském parlamentu by okamžitě řekli ano takovéto změně. Něco se tedy zlepšilo. Paní Parvanová hovořila o prohlášení o střetu e, zájmu. Máme národní webové portály, na kterých e, mají být e, uveřejněna jména osob ve vedoucích úlohách, ve vedoucím postavení těchto agentur s jejich jmény, jejich historií, s jejich prohlášením zájmu. Takže tam opravdu v té nové legislativě ohledně transparentnosti a prohlášení o, o střetu zájmu možném je. E, také jsme dokázali e, dojít do dalšího pokroku u dalších studií, které jsou žádány po uvedení na trh u těchto léčiv. A e, komise žádá, aby došlo k vykonání těchto studií. Pokud nejsou provedeny tyto studie, tak regulátoři mají možnosti, jak tomu jednotlivé podniky přimět na webových portálech je také, to je další nová věc, eh, seznam eh, různých produktů, které vyžadují tedy ještě eh, další informace po na trh. Pokud zde jsou některé věci, které lze učinit hned, ještě v rámci implementace nové legislativy, proč jim učiníme to hned? Měli bychom zajistit, že už tu nebudou žádná bílá místa, žádné mezery. Měli bychom je bedlivě, eh, bedlivě uzavřít. A eh, měli bychom také jasně vysvětlit lidem, proč co děláme. My žádáme jako Evropský parlament od eh, komise, aby došlo tedy k uzavření těchto mezer a pokud s tím budou potíže na radě, tak ať na radě vysvětlí, proč to nedělají. Máme zde ještě hosty, ale bohužel už nám nezbývá příliš mnoho času. Eh, prosím, eh, mohu vám ponechat jen tři minutové eh, řečnické časy, jako první pan Jean-Marie Segasu. Pane předsedající, tak budu tedy velice stručný. Hodně se hovořilo o agentuře o agentuře evropské, agentuře francouzské, o e, legislativě. Chci připomenout slova eh, ministra zdravotnictví Francie. Přímá zodpovědnost je především na bedrech laboratoří Servie, která 30 let využila veškeré metody k tomu, aby eh, zakryla farmakologickou realitu tohoto léku, jeho dopad na jednotlivce a Eh, stavila se proti možnosti varování, eh, slibovala studie, které nikdy nebyly napsány, prostře, prostě využívala veškeré prostředky k tomu, aby pokračovala ve své strategii. Za druhé, eh, jsou, byla přednesena témata týkající se francouzské skutečnosti, například ohledně střetu zájmu a o tom, že experti agentur pracují také eh, pro externí eh, subjekty ohledně autorizace. Eh, je zapotřebí, aby bylo dokázáno, že nějaké pozitivní dopady nebo účinky mají tato léčiva. Ve Francii opravdu bereme všechny tyto otázky vážně a veškeré skutečnosti budou přeskoumány. Samozřejmě s tím, že budeme dbát na dodržování evropské legislativy. Děkuji. Zástupce agentury EMA. Frau Grostet und Frau Děkuji. Já bych chtěl výslovně poděkovat paní Rodberend i paní Grostet za jejich příspěvky, protože vyjasnili, že EMA přispívá k evropskému e, zdravotnickému systému a vlastně to celé má budoucnost. Pak se tady hovořilo o mediátoru, to je velice důležité, protože farmakovigilance je, po, bude posílena novou legislativou, tedy na té evropské úrovni. Ale jako velmi často v životě a v Evropském parlamentu to víte lépe než eh, kdekoliv jinde, lepší je nepřítelem dobrého a my bychom v této legislativě samozřejmě mohli zajít ještě mnohem dále. Ale teď máme novou legislativu a nejprve ji musíme začít provádět. A už dnes bych chtěl varovat před jednou iluzí. Když tady budeme mít silnější farmakovigilanci v 27 členských zemích, že, že tím eh, budeme více předcházet krizím, tak to není, je to právě opačně. Eh, když se podrobně podíváme na všechny produkty, které jsou dnes na trhu, tak posílenou farmakovigilancí eh, a tím, že budeme mít více studií a stále budeme mít aktuálnější zprávy pro všechny produkty, které jsou povoleny na národních trzích, bude těch krizí stále více. Neubude jich. Protože zatím produkty na trhu byly chráněny eh, poměrně tedy slabší farmakovigilancí v jednotlivých členských státech a na evropské úrovni eh, byly poměrně eh, slabé, slabě podávány zprávy a já si myslím, že teď eh, se to bude zhoršovat a kritika na lécích poroste. Já bych tady velmi rychle dal slovo mému kolegovi, je to eh, šéf farmakovigilance určitého orgánu a on tady vyjasní některé věci, které se týkají eh, pandem Rixu, protože to tady nezaznělo zcela jasně. Keep it as brief as you can. Prosím, kdybyste hovořil co nejstručněji. Děkuji, ano, pokusím se. Chci se ještě vrátit k eh, eh, situaci k Pandemrix, kdy výbor minulý týden měl velmi detailní diskuzi k tomuto a eh, věnoval se veškerým datům přes Finska, Švédska a také se zajíbal některými údaji z Francie. A výbor v zásadě eh, šel do preventivního opatření, eh, tak, aby se změnily informace, tak, aby se pomohlo eh, profesionálům v oblasti zdraví a také pacientům. A to tedy výsledky těchto studií mají být dány k dispozici, ale také by se to týkalo meteorologických otázek. A toto by mělo být děláno na, benefi, na individuální bázi. Pan Dembrix by byl by předepisován dětem a mládeži. Eh, výbor se bude zabývat ještě dalšími údaji, které mm, eh, teď jsou mm, rozdávány. Eh, existuje studie, která bude k dispozici v červenci. Takže mm, výbor se zabýval všemi těmito důkazy, které byly k dispozici, využil tohoto preventivního přístupu, doporučil změny v potoku informací a dále, povede, dále se bude věnovat této otázce zveřejní v červenci. Děkuji a komise dostane slovo ještě na několik závěrečných závěrečných poznámek, prosím, kdybyste se drželi dvou minut. Děkuji. Ano, ráda bych mm, se dotkla tří bodů. Farmakovigilance, konflikt zájmu a zodpovědnost. Za prvé, farmakovigilance. Ehm, v éře farmaceutik ehm, je někdy nevyhnutelné, ehm, že máme negativní eh, dopad případy mm, v okamžiku, kdy se taková farmaceutika používají, protože mm, co posuzujeme předem, je, je klinická část mm, a ne to, jak to funguje v životě, jak to funguje v organismu, v těle. Ale my musíme udělat toto, musíme být více odvážní, když vidíme signály, přijdou signály, musíme být odvážnější, tak abychom reagovali a intervenovali a abychom stáhli takové produkty. A to si myslím, Eh, by vás chtěla. Chtěla bych ujistit Lindu McEwen, naše nová legislativa eh, eh, je neuvěřitelně velkým krokem kupředu. Nemusíme už dělat nějakou fundamentální revizi, jak tady někdo říkal, pan, pan Baňu protože je to velmi dobré. Eh, jsou tady, je tady několik prvků, které jsou velice důležité, chtěl bych se o nich zmínit. Za prvé, eh, mm, eh, pacienti mají teď možnost ehm, uvědomit, informovat úřady o takovýchto dopadech nebo účincích. Mm, dále to rozšiřuje koncepci ne, nežádoucích efektů, protože mnoho nežádoucích efektů nebo účinků účinku e, nebylo tolik známo. A pak také EMA e, má možnost udělat něco, co nedělala předtím může eh, třeba eh, také má autorizaci národní a také evropskou. A toto, tato role, kterou EMA bude plnit, eh, máme, to bude to data na databáze, která bude také v dispozici veřejnosti a je to, je to, co jsem říkala předtím. Jakmile se objeví signály, musíme reagovat a musíme být schopni udělat první kroky. kotá se konfliktu zájmu. Já si myslím, že tato situace se zlepšuje, tak Eh, eh, nové role, které, které se pustila EMA eh, v prosinci minulého roku. Chceme zajistit, aby tady byla transparentnost v potenciálním konfliktu zájmu všech aktérů, kteří jsou do toho začleněni, protože je nevyhnutelné, že EMA se musí spolehat na experti, kteří přicházejí z národních úrovní. Ale co musíme vědět je, musíme mít přístup k jejich prohlášení konfliktu zájmu. A toto se teď děje a Eh, můj komisař, eh, my se díváme na všechna prohlášení o konfliktu zájmu, tak abychom zajistili, že tady bude takový benchmark a že to bude vysoká úroveň benchmarkingu. A pak ještě další věci, třeba zodpovědnost. Celá eh, souhlasím s tím, co říkal pan Marí v otázce zodpovědnosti a ráda bych znovu podtrhla, do roku 2004 farmakovigilance Ehm, a byla pouze v působnosti eh, členských eh, států. Ta pracovní skupina eh, tehdejší EMA, e ta pouze byla takovou, měla takovou intergovernmentální roli. Nebyla to evropská zodpovědnost, kterou měla. Nechci teď mluvit o sdílené zodpovědnosti, ale je tady jasné, že eh, to tenkrát nebyla evropská zodpovědnost. Děkuji vám. Děkuji a tím ukončujeme tuto část naší, eh, našeho programu. Tímto končí, končím eh, naše zasedání. Další se koná 23. až 25. května. Dnes máme také setkání, ale to je setkání s národními parlamenty. Budeme diskutovat o klimatických změnách, ale chtěl bych vám říct ještě jednu, jednu věc. Přineste si veškeré své dokumenty vemte si sebou všechny své dokumenty a věci, protože místnost bude mm, teď vypadat úplně jinak odpoledne, takže prosím nic tady nenechávejte. No, je možné, že to nenajdete, až se vrátíte. Děkuji.